Uh, Milí kolegové, dovolte mi, abych zahájila uh, naše dnešní jednání. Už máme 15-minutové spoždění. Uh, dovolte mi, abych vás nejprve všechny přivítala a abych navrhla jednu změnu našeho pořadu jednání. Hned po hlasování když tu bude nejvíc lidí, tak bych ráda zavedla nebo doplnila do programu ještě jeden bod, a sice návrh rozhodnutí rady, který, které Eh, tedy eh, umožňuje Francii eh, zavést nepřímé daně v zámořských územích a to tedy bude dodatečný bod po hlasování. Jinak bych vás ráda informovala, že naše dnešní jednání je jako obvykle přenášeno web streamem a že tedy časový plán je pouze přibližný. Pokud nemáte Eh, žádné námitky k pořadu jednání, ráda bych přistoupila k dalšímu bodu a sice ke schválení zápisu ze schůze konané 7. listopadu. Tento zápis eh, jste dostali, byl k dispozici a jako obvykle ho budu považovat za schválený na konci jednání, pokud k němu do té doby nevznesete žádné námitky. Nyní tady bod číslo 3, eh, oznámení sdělení předsedkyně nic na srdci nemám. Rozhodnutí eh, koordinátorů, která dnes padla, budou eh, sdělena příště. Budeme vás o nich informovat příště. A to znamená, že se můžeme posunout k bodu eh, čtyři. Máme tady mezi sebou pana zpravodaje, který nyní dostane slovo, tak aby nám mohl říci něco o potenciálu nejvzdálenějších regionů. Pane, paní předsedkyně, dobré ráno. Vidím, že nejsme právě v hojném počtu, ale doufám, že výměna názorů bude co možná nejplodnější. Jde o výměnu názorů, o potenciálu nejvzdálenějších regionů. Nejprve mi dovolte, abych tu přivítal eh, delegaci regionální rady z Guadeloupe. Eh, tato eh, delegace bude sledovat naše dopolední jednání. Náš výbor se pravidelně zabývá otázkami spjatými s nejvzdálenějšími regiony, protože všechno, co se týká článku 100, 341 smlouvy, tedy spadá do kompetence našeho výboru. Nicméně většinou si na tyto nejvzdálenější regiony vzpomeneme tehdy, když eh, jde o článek 349 a když jde o možnost eh, prosadit výjimečná ustanovení, kde by se tedy zohlednila specifika těchto regionů. Domnívám se, že tento postup je také notný, protože víte všichni, že tyto nejvzdálenější regiony Eh, jsou poněkud zaostalé, pokud jde o jejich vývoj a proto musíme eh, učinit všechno pro to, aby se přiblížili eh, našemu vývoji. Nicméně si myslím, že dneska bychom měli zahájit novou fázi. A to především, pokud jde o náš vzájemný vztah s těmito nejvzdálenějšími regiony. Pokud se totiž podíváte na specifičnost vztahu mezi Evropskou unii a nejvzdálenějšími regiony, zjistíte, že eh, je to zpěto i s regionální politikou, eh, se zemědělskou politikou, že někdy eh, se eh, ostatní politiky stávají rukojmími těchto dvou oblastí. Nicméně si myslím, že bychom eh, to měli koncipovat nově, tak aby se eh, nejvzdálenější regiony mohly lépe integrovat do vnitřního trhu, aby mohly lépe reagovat na nové výzvy, před kterými stojí. Evropská komise tyto úkoly, tyto výzvy popsala ve svém sdělení, ve své strategii která se týká regionů nejvzdálenějších, nejvzdálenějších regionů. Kromě toho k tomu byla sepsána celá řada zpráv z vlastních iniciativy, například zpráva Nutešera. A já si myslím, že tyto ambice, které tímto projevujeme, by měly vést k tomu, abychom postupovali pragmaticky, zcela konkrétně, a aby veškeré oblasti evropské politiky skýtaly možnost aby nejvzdálenější regiony tyto cíle dosáhly, těchto cílů dosáhly. To je tedy první věc. A nyní druhá věc. Příliš často z toho člověk získá dojem, že vztahy mezi Evropskou unii a nejvzdálenějšími regiony spočívají spíše v tom, že projevujeme solidaritu, že musíme zohledňovat solidaritu a částečně je to nepochybně pravda. Nicméně si myslím, že nesmíme zapomínat na to, že tyto nejvzdálenější regiony jsou také zcela v centru našich vlastních cílů, cílů Evropské unie. Nesmíme zapomínat na to, že, regiony, že investice do nejvzdálenějších regionů jsou ku prospěchu všech evropských oblastí, všech evropských regionů. A rád bych uvedl několik příkladů, například biologická rozmanitost. Evropská unie nedosáhne svých cílů v této oblasti, aniž by zapojila nejvzdálenější regiony. A nebo si uvědomí, jak to vypadá s bojem proti klimatickým změnám. Všichni víme, že zámořská území a nejvzdálenější regiony mohou sehrát důležitou roli, pokud jde o to, aby Evropská unie splnila celosvětové cíle na tomto poli, a nebo eh, korálové útesy. I tady je mají nejvzdálenější eh, regiony nezaměnitelnou roli. A nebo eh, námořní politika. Zámořská území nabízejí Evropské, území, eh, Evropské unii velké možnosti. Evropská unie může nově definovat svoji námořní politiku a také zapojit Eh, nejvzdálenější regiony a na pomoci jejich vývoji. Myslím si, že bychom k tomu neměli přistupovat negativně. Neměli bychom se pouze domnívat, že naše politika vzhledem k nejvzdálenějším regionům se má opírat pouze o solidaritu. Samozřejmě, že tyto regiony jsou v určitém smyslu zaostalé a to, tento, toto jejich spoždění musíme dohnat. Nicméně je tu ještě jeden aspekt, který musíme nepochybně zmínit. Nacházíme se uprostřed krize. Zjišťujeme, že Evropská unie uh, si často uh, trochu vytahuje, a to především, především uh, pokud jde o pe- pevninu. A proto musíme představit naši celosvětovou vizu, vizi a k tomu nepochybně patří i e, nejvzdálenější regiony. Na základě tohoto konstatování jsme tady vypracovali tuto zprávu a zároveň jsme se snažili e, přesně popsat překážky, které brání tomu, aby nejvzdálenější regiony využili všech svých možností vzhledem k tomu, že jsou součástí Evropské unie. Pokud se na ty eh, body podíváme detailně, tak zjistíme, že společná evropská politika se nezaměřila pouze na eh, splnění cílů v nejzdálenějších regionech. Eh, vzpomeňme na programy v oblasti životního prostředí, na nejrůznější nařízení, které, která Eh, nebyla eh, v nejvzdálenějších regionech eh, aplikována, například Horizon 2020. I tady je potřeba, abychom využili synergických efektů, abychom ještě více zohledňovali cíle nejvzdálenějších regionů nebo cíle zpěté s nejvzdálenějšími regiony. Snažili jsme se všude tam, kde to bylo možné, zjistit, jestli bychom nemohli realizovat nějaké ad hoc programy, tak abychom lépe využili eh, potenciál těchto nejzdálenějších regionů. Nepochybně je to nový postup, a jde především o to, abychom ještě více využili potenciálu nejvzdálenějších regionů. A právě to je základem textu, který vám tu dnes předkládám k posouzení. Doufám, že eh, se za něj postavíte, že se tedy setká s vaší podporou. Pokud by zbyl čas, tak bych si dovolil ještě zmínit několik bodů, tak abych ukázal, jak velký je rozdíl mezi proklamovanými cíly Evropské unie? My samozřejmě e, ty cíle sdílíme, ale musíme si uvědomit, v jakém kontrastu to je s realitou e, denního života v těchto nejzdálenějších regionech. Všichni víte, že otázky e, regionální integrace, otázky integrace nejvzdálenějších regionů sehrávají uh, zásadní význam, a to především v oblasti životního prostředí. Já si myslím, že to je ve sdělení komise jednoznačně zdůrazněno. Zároveň ovšem musíme konstatovat, že při eh, koncepci, při vypracovávání politiky Evropské unie, a to i pokud jde o zahraniční politiku Evropské unie, eh, je potřeba tyto nejvzdálenější regiony od počátku zapojit. Je potřeba je integrovat i do eh, vypracovávání dohod o ekonomickém partnerství, protože tady je velmi obtížné, aby tyto regiony prosadily svoje zájmy. To se zas a znova ukazuje i v obchodní politice Evropské unie. A nebo při jednáních, která se konají například mezi eh, komisařem de Guchtem a třetími zeměmi. Pouze výjimečně se v této souvislosti pamatuje na nejvzdálenější regiony a na produkty, které z těchto eh, z nejvzdálenějších regionů pocházejí. Já si myslím, že to je ku škodě těchto regionů a právě proto je potřeba naši politiku optimalizovat, lépe přizpůsobit, tak abychom mohli více zohledňovat zájmy nejvzdálenějších regionů právě na této úrovni právě když pracujeme na této úrovni. Nyní mi dovolte, abych ještě něco řekl k zemědělské politice. Všichni víte, že, eh, že tu máme specifický program, program POSEIN. A kromě, kromě toho Eh, jsou tu další návrhy, které hovoří o tom, aby naše zemědělská politika využívala i jiných zdrojů, které možná nejsou patrné na první pohled, ale které by přesto mohly být užitečné pro posílení naší produkce. Eh, a tady myslím především programy v oblasti výzkumu. Výzkumu, v oblasti výzkumu, inovací, je skutečně velký potenciál, to je jednoznačné a já si myslím, že tuto skutečnost, o této skutečnosti jsou přesvědčeni všichni aktéři. A myslím si, že tyto programy nejsou regiony v nejvzdálenějších oblastech využívány, nejsou jim přizpůsobeny a proto je potřeba se této otázce věnovat. A právě proto se snažíme o to, aby i v oblasti výzkumu bylo možno realizovat programy ad hoc, které by mohly být pro nejvzdálenější regiony zajímavé. Dovolte mi, abych na tomto místě uvedl jeden jediný příklad. Pokud se podíváte na ty nejvzdálenější regiony, tak rychle zjistíte, že všechny regiony až na jednu jedinou výjimku jsou regiony vulkanického původu. A to tedy znamená, že tyto regiony sbíraly eh, dlouhodobé zkušenosti s vulkanologií. Je to nepochybně oblast, která by mohla být ku prospěchu seismologie, pro preventivní opatření eh, pro, při přírodních katastrofách. A myslím si, že by to mohla využít celá Evropská unie, protože se nepochybně jedná o otázky, které jsou aktuální pro celou unii. Doufám, že jste pochopili, co je smyslem mé zprávy. Jde mi o to, že musíme samozřejmě pokračovat v politice solidarity, v té politice, která spočívá v tom, abychom dohnali určité spoždění ve vývoji těchto nejvzdálenějších regionů. Nicméně zároveň se domnívám, že bychom měli eh, přispět k tomu, aby nejvzdálenější regiony lépe čelili úkolům, před kterými stojí a to by samozřejmě mělo vést k tomu, že se do těchto regionů bude více investovat, protože investice do nejvzdálenějších regionů jsou, jak už jsem řekl, ku prospěchu celé Evropské unie. Tak to je všechno, co jsem k tomu chtěl říci. Eh, celou záležitost budeme schopni úspěšně realizovat pouze tehdy, pokud pokud budou eh, tyto regiony plnit úkoly, které mají. A v této souvislosti je skutečně důležitý článek 349 smlouvy, ten musíme mít neustále na paměti. Se článkem 349 je totiž zpětá eh, dokonce určitá kultura v rámci generálního ředitelství regio a i v rámci generálního ředitelství Agri generálního ředitelství pro zemědělství. Zároveň si musíme uvědomit, že jsou určité rezervy při uznávání tohoto článku ve všech ostatních generálních ředitelstvích. Tady ještě musíme odvést velký kus práce, tak abychom eh, na tom pracovali systematičtěji, abychom se zasadili o to, aby tento článek 349 byl dostatečně zohledňován všemi generálními ředitelstvími. Nejde ani o to, aby e, ta, ty nejvzdálenější regiony měly neustále nějaké výjimky. Jde spíše o to, aby nejvzdálenější regiony měly možnost se přizpůsobit. A v určitém smyslu to vyžaduje čas. Je potřeba dost času na to, aby se nejvzdálenější regiony přizpůsobily evropským standardům, například pokud jde o program Horizon 2020. Vážení kolegové, doufám, že k mé zprávě předložíte pozměňovací návrhy, které, moji zpráv, které tuto zprávu obohatí. Já si od dnešní dopolední diskuze skutečně hodně slibuji. Doufám, že se nám podaří a ještě pregnantněji formulovat ty návrhy, které jsem si dnes dovolil výboru předložit. Velice děkuji a teď požádám o slovo stínové zpravodaj nejprve za skupinu EPP. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve poděkovat panu zpravodaji za vynikající práci. Domnívám se, že zde opravdu vidíme skvělý příklad toho, jak může fungovat spolupráce, když všichni poslanci Evropského parlamentu, eh, kteří pocházejí z, rogi- z eh, vzdálených regionů, spolupracují, tak jako tomu bylo. Domnívám se, že během tohoto funkčního období Evropský parlament vždy zohledňoval nejvzdálenější regiony. Mám zde na mysli zvláště zde tento výbor pro regionální rozvoj, ale mám zde na mysli i na to dědictví, které zanecháme těm, kdo zde zasednou v funkčním období příštím, protože máme nyní společné aky, které se eh, týká právě těch nejvzdálenějších regionů. Ve zprávě jde hlavně o to, že združujeme možnosti využití strukturálních fondů a jiných možností, které EU poskytuje pro, právě pro nejzdálenější regiony. Pan zpravodaj zde předložil dobrou zprávu, dobře podloženou zprávu. Já se ji pokusím v něčem doplnit. Rád bych doplnil jenom několik málo bodů. A to jsou body, které právě, eh, na které upozorňovala skupina poslanců, kteří pocházejí z nejvzdálenějších regionů. My jsme to činili opakovaně, vytvářeli jsme celou řadu různých dokumentů v rámci Evropského parlamentu i na jiných fórech. Mám zde také na mysli jednu zprávu Evropské komise. Jsem stínovým zpravodajem, takže podám několik pozměňovacích návrhů, přičemž mi jde hlavně o toto. Za prvé makroregionální strategie a jejich význam. Tímto způsobem lze vytvářet totiž synergie. A tímto způsobem je jednodušší pracovat s vícero fondy. Také je důležité, aby státní dotace v nejzálenějších regionech byly zohledněny, zvláště eh, co se týče přístupu k těm základním službám, mám zde na mysli IKT, mám zde na mysli dopravu, energetiku. A také chci upozornit na význam investic do dopravy v nejvzdálenějších regionech. Rád bych také poukázal na to, že tento výbor vždy žádal samostatný program pro energetiku, tak jak je ve zemědělství program POSEJ. Jistě existuje také program Erasmus a nesmíme zapomenout ani Erasmus Mundus. A proto by to celé mělo být také spojené s ESF. Eh, e proto je důležité spolupracovat s Evropskou investiční bankou, kontaktovat ji a posílit vzájemnou spolupráci tak, aby se zlepšil přístup k možnostem financování. A co je také důležité, je to, aby se zohledňovaly nejvzdálenější regiony v oblasti programů na podporu zlepšení situace na trhu práce pro mladé lidi. Pan zpravodaj zmínil už několik bodů, já bych rád ještě podtrhl význam programu POSEJ pro eh, zemědělství a také význam rybolovného sektoru, protože to má dopad na hospodářství a tím na rozvoj celého regionu. Je to téma, které opravdu nám leží na srdci. Program POSEJ a POSEJ pro rybolov, to jsou dva programy, které patří dohromady. A jsem toho názoru, že program POSEJ je programem, který je nesmírně důležitý. A zástupci nejvzdálenějších regionů na to neustále poukazovali a proto bychom měli tento fakt ještě více podtrhnout. Rád bych ještě jednou poděkoval zpravodaji za dokument, který předložil, protože je opravdu velmi užitečný a jistě bude mít dopady na další iniciativy související s nejvzdálenějšími regiony. Dostávám se ke konci svého vystoupení. Rád bych řekl, že se velmi zajímám o spolupráci s kolegy v této oblasti a také se podařilo ve zprávě toto, že je napsáno ve zprávě, když eh, jsou pro, eh, když, že nejvzdálenější regiony jsou určitým trumfem Evropské unie. Je to ESO v rukávu, které by Evropská unie měla použít a neměli bychom je tu, proto zamnedbávat. a je důležité hledět vždy tím správným směrem. Děkuji nyní za socialistu Luis Paulo Aldes. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní předsedkyně. Pan zpravodaj i e, můj předřečník již zmínili některé největší problémy, kterým musí čelit nejvzdálnější regiony. A zejména se to týká oblasti jejich zapojení do vnitřního trhu. Španělské a portugalské ostrovy také čelí těmto problémům a pak jsou to také francouzské eh, nejvzdálenější regiony a tam jsou samozřejmě pak i rozdíly a problémy, které plynou z eh, geografické polohy. Rovněž chci předložit pozměňovací návrhy, které doufám celkově přispějí k kvalitě této zprávy. Hovoříme zde o optimalizaci využití potenciálu nejvstálenějších regionů, vytvořením synergií mezi strukturálními fondy EU a dalšími programy EU. Tato zpráva zdůrazňuje e, to, že nejvstálenější regiony může Evropská unie využít jako svůj trumf ve hře, e, která usiluje o další pokrok a zejména v oblasti globalizace, která je velkým která je velkou výzvou, můžeme využít nejstálnější regiony ohledně třeba biologické rozmanitosti zdrojů, rybolovných zdrojů, přírodních zdrojů a týká se to třeba i ochrany životního prostředí, změny klimatu. To jsou všechno oblasti, kde mohou tyto nejvzdálenější regiony přispět. Pokud mají nejvzdálenější regiony eh, také Mm, chtít eh, mít eh, prospěch z těchto věcí, musíme jim vlastně jaksi eh, vynahradit jejich polohu, musí to být určitý rozvoj, který bude ku prospěchu všem Evropanům. Tradiční politiky, jako je rybolov, zemědělství nebo politika soudržnosti, jsou naprosto zásadní pro tyto regiony. Nicméně jsou zde ještě další oblasti politik, a Evropa by se měla soustředit eh, v tom, jak, na to, jak také vytvořit nové nástroje pro nové oblasti a jak využít třeba Horizon 2020, eh, program Life Plus, Erasmus, eh, transevropské sítě, telekomunikace. Všechny tyto oblasti jsou právě mezi těmi, kde je třeba ještě situaci zlepšit. Snažíme se také najít způsob, jak mohou tyto speci- specifické regiony přispět. Mm, je důležité, aby také jejich obyvatelé získali takové příležitosti, jakou, jako mají jejich eh, spoluobčané, kteří žijí na evropském kontinentu. Jak jsem již říkal, je důležité využít synergie mezi strukturálními fondy a znamená to tedy, že ta celková práce musí být velice dobře nastavena, velice dobře řízena. Pak jsou zde ještě e, další oblasti a koncepce, které je důležité uplatňovat ve všech nejvzdálenějších regionech. Musíme přijít s takovým přístupem, s nímž budou všichni souhlasit a je důležité překonat překážky, kterým čelí nejvzdálenější regiony a přinést prospěch celé Evropské unii. Myslím si, že by bylo ještě dobré nastavit eh, raději tu lhutu pro, předávání, pro podávání pozměňovacích návrhů až na konec prvního týdne. Myslím si, že by to bylo lepší, než je ta původní lhuta, protože si teprve budeme vracet a myslím si, že by to bylo dost obtížné. Děkuji. Nyní za zelené jako byset, ale mám pocit, že není přítomen. Chce ho někdo zastoupit? Pokud ne, tak můžeme zahájit diskusi. První se hlásil Jan Nielsen. Děkuji. Já bych rád pohovořil švédsky, protože zde dnes tuto možnost mám. Tato zpráva je napsána velmi dobrým způsobem a přichází opravdu v pravý okamžik. Protože je to problematika, která se dotýká všech regionů, je to otázka, jak lépe koordinovat strukturální fondy Evropské unie a další programy lepším a účinnějším způsobem. Já se v regionu vždy ptám, jaké strategie existují pro to, aby došlo k lepší koordinaci. A já si myslím, že tato zpráva je dobrým východiskem pro nalézání řešení. Paní předsedkyně Hybnerová již uvedla, že bychom měli zde zapomenout na to, odkud podcházíme, protože politika koordinace a soudržnosti právě umožňuje evropskou politiku prosazovat na regionální úrovni. A já si myslím, že to znamená, že je třeba nutit i evropské instituce k tomu, aby mezi nimi byla lepší koordinace a lépe mezi sebou komunikovali. A proto bych se chtěl zeptat zpravodaje na tuto věc. Já si myslím, že největší problém je s těmi vnitrostátními úřady. Je tomu tak, že regiony jsou vždy kontaktovány institucemi Evropské unie, ale potom jsou to vnitrostátní úřady, které vytvářejí určité bariéry a komplikují další rozvoj regionu. Ale je to problém, s kterým se neustále setkávám ve Švédsku. A není zde dostatek možností pro vyjádření kritiky vůči těm vnitrostátním úředním orgánům. A já se nemyslím, že by všichni byli šťastní s tím, jak postupují tyto orgány. Děkuji. Děkuji, Katrin Berder. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Sice nejsem stínovou zpravodajkou, ale tuto zprávu jsem si přečetla a domnívám se, že tam je celá řada velice zajímavých bodů, zejména co se týče vnější politiky Evropské unie. Jsem také členkou smíšeného výboru pro vztahy EU a KT a velice často tam řešíme právě to, že celá řada těchto zemí AKT jsou vlastně sousedé těchto nejvzdálnějších regionů a mají pocit, že vlastně ta, ta speciální podpora, kterou tyto nejvzdálenější regiony eh, dostávají od Evropské unie, eh, jsou určitým, jsou tedy určitou otázkou. Pak je zde také ještě otázka těchto hranic, už jsme o tom hovořili v loňském roce. Například eh, lety mezi Surinamem a francouzskou Gvajánou jsou problematické. Tam jde vlastně o to, že se velice lehce mohou dostávat lidé vlastně do Evropy v těchto hranicích nebo přes tyto hranice a je to dost obtížné nějakým způsobem tomu zabránit. Hovoříme o tom, že, to, že nebo toto jsou například problémy, o kterých eh, jsem chtěla hovořit. já jsem v tomto smyslu předložila několik pozměňovacích návrhů, ale celkově si myslím, že ta zpráva je kvalitní. Ještě mám, ehm, ještě bych chtěla říci, že v současnosti mám pocit, že nemáme ještě dostatek eh, odborných kompetencí a expertízy, které se týkají eh, právě třeba otázek, jako je obchod, eh, pohyb obyvatelstva a tak dále v těchto oblastech. Možná bychom si ještě mohli více zamyslet nad tím, jak přistupovat k těmto nejvzdálenějším regionům i v rámci tohoto výboru. Děkuji, říká předsedkyně. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pokud ne, tak ještě požádám jednou zpravodaje, aby se vyjádřil k tomu, co zaznělo. Je vais rebondir sur ce que vient... Ano, pokusím se vyjádřit k tomu, co zmínila poslední kolegyně. Kolegyně, která hovořila jako poslední. Je jasné, že nejvzdálenější regiony se dotýkají témat, která jsou důležitá pro politiku celé Evropské unie. Nejde pouze o eh, regionální politiku. To si uvědomujeme zas a znova. Při všech otázkách, které tu zazněly, pokud jde o strategii zpětou s nejvzdálenějšími regiony, všechny odborné výbory Evropského parlamentu by do toho měly být zapojeny. Veškerá ředitelství Evropské unie by se v tom měly, měla angažovat více než do posud. Děkuji všem, kteří vystoupili v diskuzi. Děkuji vám za vaše poznámky. Podívám se na jednotlivé návrhy. A nyní bych tedy rád pohovořil o jednotlivých bodech. Byla řeč, byla řeč o tom, že eh, tedy eh, Zmizí, zmizí program POSEJ pro rybolov. Já si myslím, že eh, při zpravování této zprávy bychom neměli zapomínat na jednu věc, a to jsem řekla již v úvodu. Myslím si, že ústřední otázkou pro nás je, abychom dodržovali článek 349 smlouvy. Pokud jde o společnou politiku rybolovu, tak nyní tady máme k dispozici zvláštní nástroj, je to tedy posejí rybolov, nástroj posejí pro oblast rybolovu. Eh, a celé to tedy eh, je součástí eh, fondu pro rybolov. Je důležité, abychom tím vyslali jasný signál a právem si této souvislosti musíme dělat starosti, protože skutečně jde o to, abychom tyto regiony více zapojili do politiky Evropské unie. A pokud nebudeme mít k dispozici takovéto nástroje, tak se nám to nepodaří. Povedete k tomu, že platnost článku 349 bude oslabována. Celkem za to se ale domnívám, že musíme předložit ještě jiné další e, návrhy, pokud jde o státní e, pomoc, státní podporu. Je to totiž velmi důležitá oblast a nepochybně by se vyplatilo, kdybychom předložili ještě další návrhy. Polo Vecha řekl, že nejvzdálenější regiony a Evropské unie propůjčují určitou mezinárodní dimenzi. Byla řeč také o tom, že bychom měli rozvinout strategii pro koordinaci. Nezbývá, než s vámi souhlasit a pokud předložíte příslušné pozměňovací návrhy, tak je podpořím. Bylo by velmi dobré, pokud by poslanci z nejvzdálenějších regionů spolupracovali na, na této zprávě a předložili celou řadu pozměňovacích návrhů. A to společně. Rád bych svým přátelům v, ta, v tomto eh, výboru řekl, že jsme vytvořili jakousi skupinu přátel, kteří pocházejí z nejzdálenějších regionů a kteří tady vzhledem ke svému původu eh, chtějí předložit návrhy k tomuto bodu, tak abychom se mohli zasazovat o e, tyto regiony i zde v Evropském parlamentu. Další důležitá věc. Vztahy e, se zeměmi AKP. AKT. E, pokud se podíváme na výzvy, před kterými stojí nejvzdálenější regiony, a pokud se na druhé straně zaměříme na úkoly, před kterými stojí e, zámořské, zámořská území, tak e, tu zjišťujeme celou řadu paralel e, k AKT a musím říct že někdy jsou ty výzvy nebo úkoly dokonce identické, shodné. Mnohé země AKT představují malé e, ostrovní státy, které také poněkud zaostávají ve vývoji a které stojí před stejnými úkoly jako nejvzdálenější regiony. Všechny tyto regiony musí zajistit dodávky energie, zásobování energií, kromě toho musí bojovat s důsledky klimatických změn a dále Eh, mají problémy způsobené demografickým vývojem. Často se jich dotýkají eh, velmi eh, negativní klimatické podmínky, meteorologické podmínky. To znamená, že to, co tedy o co se my můžeme postarat v nejzdálenějších regionech, se může stát základem pro předávání zkušeností osvědčených postupů i do dalších zemí. Do zemí, které se nacházejí v podobné situaci jako tyto nevzdálenější regiony. Rád bych se vyjádřil ještě k otázce, do jaké míry nejvzdálenější regiony a okrajová území spolu navzájem souvisí, marginální území spolu navzájem souvisí. Eh, pokud jde o biologickou rozmanitost, pokud jde boj, o boj eh, s důsledky klimatických změn, pokud jde o energetiku nebo zachování kulturní rozmanitosti. Pokud jde o všechny tyto body, můžeme tady eh, formulovat jasné paralely, protože eh, jak nejvzdálenější regiony, tak marginální území tady čelí stejným problémům. To znamená, že bychom se měli pokud možno postarat o to, aby politika Evropská unie, Evropské unie obsahovala programy, které se budou týkat nejvzdálenějších regionů a zámořských území. To považuji za nezbytné, protože nejvzdálenější eh, regiony jsou v radě zastoupeny pouze třemi státy, to znamená Francií, Portugalskem a Španělskem. A zámořská území. Díky zámořským územím vlastně můžeme rozšířit vliv v radě a můžeme pokrýt mnohem širší politické spektrum. A díky tomu se tyto regiony budou mno- moci mnohem lépe prosadit. Byla řeč také o problémech způsobených migrací, a také o dalších problémech, například na ostrově Majot nebo na dalších ostrovech. I zde eh, vidíme problémy, které naznačují, že tu jsou určité rozpory. Jde o to, abychom těmto chudším zemím umožnili dále se rozvíjet a Myslím si, že některé problémy eh, se budou řešit jen obtížně. V každém případě jde o to, abychom ještě jednou konstatovali, že migrační politika, migrační politika v Evropě není eh, těmto zemím vždycky ku prospěchu. Tolik tedy eh, moje odpověď. Žádám všechny kolegy aby k tomu předkládali pozměňovací návrhy, tak aby se nám v posledku podařilo eh, vytvořit dobrou zprávu z vlastní iniciativy, která bude dostatečně ambiciozní, bude si klást eh, vysoké cíle a která eh, tady vyústí také v nové programy které bude následně realizovat Evropská komise, protože díky tomu budeme schopni čelit velkým výzvám, které, kterým nejvzdálenější regiony čelí. Velice děkuji, Nesi. A teď chci říci, že se vlastně musím rozhodnout pouze na lhutě pro předkládání pozměňovacích návrhů. E, zazněl ten návrh nechat to až do 7. ledna dopoledne, tu lhutu. Takže to tímto ukončíme, čili teď nás čeká hlasování. Ještě musíme minutku počkat, ale možná Zatím bychom si mohli vyzkoušet, zda fungují naše hlasovací karty a hlasovací zařízení. Can we open? Could you put your... Ověřujeme, zda všechno funguje. Prosím, vložte své karty do hlasovacího zařízení. Zahajuji zkušební hlasování. Prosím, vyzkoušejte si všichni, zda vaše karty fungují. Hlasujte, prosím. Okay, that's perfect. Yeah. Good. Should work now, yeah. It should work, yeah, it works, yeah. Um, I think five colleagues didn't check you. Yeah, you're moving. Myslím si, že asi pět kolegů ještě nehlasovalo. Prosím, hlasujte všichni dobře. Takže už ukončíme toto zkušební hlasování a dostáváme se k prvnímu bodu. Tak eh, nevím, jed, jed, jeden kolega asi zapomněl kartu, takže až, nebo kdyby to nefungovalo, tak nám prosím řekněte, zda se hlasoval pro či proti. Takže začínáme s právou paní Elizabeth Schröter. Kompromis B. Kdo je pro? Kompromis B. Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 4 je pouze jazykový. Hlasujeme. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, jako Eva, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F, František, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G jako Gabriela, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 17, jazyková verze, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19, pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, má dvě části, první část, kdo je pro, Ověřujeme první část pozměňovacího návrhu 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hlasujeme o druhé části 24. Kdo je pro? Ještě to ověříme. Ověřujeme druhou část 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis H jako Hanák pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis I Ivana, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis J, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 a 38 jsou totožné, kdo je pro, pro eh, ověřujeme, nebo jsem něco vynechala, říká paní předsedkyně. 28. Dobře, říká paní předsedkyně, takže vrátíme se na 28 a 29. 28, 28 pro, proti, zdrželi se, přijato, 29 pro. Ověřujeme 29, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 ku 16 přijato. 30 ne, pardon, 30 odpadá, říká předsedkyně, takže je jsme hlasovali. Takže 37 a 38 jsou totožné, kdo je pro. Ověřujeme 37 a 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis K. Ten odpadá. Dobře. Takže kompromis K odpadá. L. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále dílčí hlasování. Takže teď kompromis K. Ne, ještě se vracíme ke Kčku. Kompromis L. Kompromis L. Tam se, takže první část. První část L. Teď druhá část. Pro, proti Ověřujeme druhou část kompromisu L. Ano, přijato. Takže máme. 45. 45, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. N má dvě části. První část kompromisu N pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část kompromisu N ověřujeme. Ověřujeme druhou část kompromisu N. Hlasování je ukončeno, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověřujeme 53 na základě žádosti kolegů. Ověřujeme prosím 53. Končím hlasování. Přijato. 25 ku 11. 54 odpadá. Kompromis O. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis P, jako Praha. První část. Ne, ano. Přijato. 60. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 62 pro. Proti, zdrželi se. Přijato. 66 pro Eh, Lambe, pane Lamberku, vy hlasujete proti svému vlastnímu pozměňovacímu návrhu. Takže 66, raději ověříme, ověřujeme pozměňovací návrh 66, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. <clears throat> Teď úvodně odůvodnění jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dva. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Teď body odůvodnění, kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď ITRE. Jednička odpadá, takže číslo 3. Hlasujeme o čísle 3. ITRE 3. Kdo je pro? Je to návrh, nebo to taky odpadá, říká paní předsedkyně. Takže čtyřka, hlasujeme o čtyřce, nebo ne? Tak... Eh, okay, because K was not adopted, you might... K nebylo přijato, takže hlasujeme čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato 5. Kdo je pro? Proti? Pardon, pro? Proti? Ověřujeme pětku. Končím hlasování. Přijato. Šestka. ITRE, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Sedm. Tady je dílčí hlasování. První část sedmičky odpadá a hlasujeme o druhé části sedmičky. Kdo je pro? Ověřujeme druhou část sedmičky. Zahajuji hlasování. Přijato. 8 a 9 odpadají. 10. 10 i track, kdo je pro. Ověřujeme pozměňovací návrh 10 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 11 odpadá. Nebo ne? Takže 11. 11. Kdo je pro? Ověřujeme 11. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, není to úplně jasné. Takže 11. končím hlasování 11. Přijato. 12. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 13. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 14. Pro, proti, zdrželi se přijato. Osmnáct. Osmnáct, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacet pro, ověřujeme dvacet. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 Jedna no, odpadá, 23. Kdo je pro? Proti ověřujeme. Vypadá to, že je to spíše přijato, ale ověřujeme 23. Končím hlasování. Přijato. A teď závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, přejato, gratuluji zpravodaji. Pardon, zpravodajce. Dále bod 6. Zpravodajem je pan Derek Vogan. Můžeme začít. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 5. Pro? proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro. Ověřujeme sedmičku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 8. Tam je ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme o osmičce. Budeme tedy hlasovat o tom znění pozměněném, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Budget 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď eh, chcete to ověřit, takže ověřujeme budget 2, číslo 2, výboru pro rozpočet. Končím hlasování. No, je to téměř jednomyslně přijato, takže kdo to chtěl ověřovat? Elizabeth. 13. 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Budget 6, kdo je pro? pro? 13, 14 a pak následuje návrh eh, výboru pro rozpočet číslo 6. Budget 6. Takže EPP jsou pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 15. S ústním pozměňovacím návrhem nikdo není proti, nemáte námitky, takže hlasujeme. 15. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 16. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoli, takže hlasujeme. Pro, proti, ano. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 18. Pro. Proti, zdrželi se, přijato. Někde už je u 19. 19. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 20 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 21 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 22 pro. pro. Ověřujeme 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jo, končím hlasování. A 22 pro 18. Další bod, ústní pozměňovací návrh 23, hlasujeme kde pro, proti zdrželi se, přijato. 25, kde pro, proti zdrželi se, přijato. 26 a 27 jsou totožné, pro, proti zdrželi se, přijato. 28 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti zdrželi se, přijato. 34 s ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti? Nikoli. Hlasujeme v tomto znění. kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 35 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 36 pro. Chcete ověřit 35? Ověřujeme číslo 35. Končím hlasování. Zamítnuto. 36, kdo pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 3 pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 41 pro. Ověřujeme 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 Ehm, proti 17 pro. 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 byl stažen, 45 s ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti, nikoli. Hlasujeme o 45C, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 48 také s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti? Nikoli. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 s ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti? Nikoli, hlasujeme o 50C. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 dílčí hlasování, první část, 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato, 66 pro, proti zdrželi se přijato, 67 pro, proti zdrželi se přijato, 68 s ústním pozměňovacím návrhem, je někdo proti, nikoli, hlasujeme v tomto změní, pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato, 69 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 s ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti, nikoli, hlasujeme pro, proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti zdrželi se přijato. 83 také s ústním pozměňovacím návrhem je nikdo proti, nikoli. Hlasujeme, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 84 rovněž s ústním pozměňovacím návrhem je nikdo proti, nikoli. Hlasujeme pro, proti zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení číslo 1 pro, proti zdrželi se ano a dvojka pro, proti zdrželi se zamítnuto. Nyní závěrečné hlasování, to budeme, eh, učiníme ho elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 pro, jeden proti, tři se zdrželi výborně. Takže teď se dostáváme k dalšímu bodu. Je to stanovisko, které vypracoval pan Joachim Celer. Ano, nejprve pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Jednička. Pro, proti, zdrželi se přijato dva, pro, proti, zdrželi se přijato tři, pro. Trojka. Pro, proti, zamítnuto. Kompromis jedna pro. A je to ústní pozměňovací návrh k kompromisu jedna. Je někdo proti? Konstance proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, to znamená, že budeme hlasovat bez něj. To znamená kompromis 1 bez ústního pozměňovacího návrhu přijato, eh, kompromis 2 opět. Ústní pozměňovací návrh je někdo proti, Konstance je proti, to znamená, že budeme hlasovat bez něj. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 11, s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu návrhu? Nikdo, nikdo proti němu není, to znamená, že budeme hlasovat s ním pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, eh, raději 15 zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Miguel spí. Tentokrát jsem to nebyla já. Hlasování je u konce a je to přijato. 21 eh, ku 15, 3 se zdrželi. To byla 15, dobře, takže 16. Tady máme dílčí hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, eh, raději to prověříme. Prověříme tu druhou část. Hlasování je zahájeno. Hlasování u konce je to zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se přijato 18 pro, proti, zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování, které provedeme elektronické elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce a je to přijato hladce přijato velkou většinou. To znamená, že se eh, posuneme k další zprávě paní Lukačevské. Zpráva paní Lukačevské. A můžeme začít hlasovat? Kompromis 1. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, pro to raději zkontrolujeme, zkontrolujeme osmičku. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. A je to přijato. 25 eh, ku 13. Devítka. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, a nyní bodu odůvodnění 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. 15, pr- pro, pr- omlouvám se. A to, o tom nebudeme hlasovat, dobře? Dobře, takže š, kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. 7, kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, pr, eh, raději zkontrolujeme pozměňovací návrh číslo čtyři. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. A je to přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování, které zahajuje, proběhne elektronicky. Hlasování je u konce. A je to opět hladce přijato, to znamená, tím jsme zvládli hlasování, ale já bych chtěla, abyste zůstali ještě v sále, protože budeme muset přijmout důležité rozhodnutí. Přijali jsme změnu pořadu jednání na samém uh, počátku naší dnešní schůze a po hlasování jsme přidali další bod, který je spjatý s rozhodnutím rady pokud jde o eh, nebo rozhodnutí rady, pokud jde o eh, návrh komise, je to tedy legislativní návrh, a jde o to, že by eh, Francie mohla aplikovat sníženou sazbu v nepřímých daní o tradi, tradiční, na tradiční rum který se vyrábí na ostrově Guadeloupe, na, ve francouzské Guajáně, na Martiniku, Reunion a tak dále. Můžeme to učinit tak, jako jsme to učinili před několika měsíci u Kanárských ostrovů. Tehdy jsme tedy to přijali v rámci konzultačního postupu. Přijali jsme návrh o výjimce Kanárských ostrovů, o výjimce pro mnoho tradičních výrobků z Kanárských eh, ostrovů, pokud jde o nepřímé daně. Eh, učinili jsme tak na základě postupu podle článku 36, to znamená že na základě zjednodušeného postupu. To tedy znamená, že můžeme přijmout toto rozhodnutí i dnes. Považujeme to za technické rozhodnutí, eh, které tedy eh, rozšiřuje stávající pravidla a kromě toho je to rozšíření, toto je také rozšíření stávajících pravidel pokud byste chtěli, tak to mohu blíže vysvětlit. Eh, díky tomuto rozhodnutí bude moci Francie eh, snížit sazbu nepřímé daně na tradiční rum ze zámořských eh, území, který se bude prodávat na francouzském území. Bude se tedy aplikovat nižší spotřební daň a kromě toho bude tento rum osvobozen od další daně, která tedy ve Francii funguje a která je zpěta s bojem proti určitým chorobám. Toto rozhodnutí, pokud ho učiníme, bude eh, omezeno na určitou roční kvótu tohoto rumu, který bude prodáván na francouzském území. A Toto rozhodnutí je také přeskumem v polovině období. To znamená, že v roce 2017 Francie bude muset eh, provést jak jakousi zprávu v polovině období a bude muset odůvodnit, jestli je tedy smysluplné, aby tato výjimka trvala i nadále, aby tady ta eh, výjimka byla přichnuta i nadále, jestli tedy uh, si je potřeba aby eh, tady i nadále byl podporován tento rum z cukrové štiny, který se vyrábí v zámořských francouzských územích. To znamená, že toto ustanovení eh, skončí na konci eh, prosince tohoto roku. Bohužel kvůli prodlení v radě, kvůli postupům v radě, která se dostala do spoždění. Jsme to v parlamentu dostali příliš pozdě na to, abychom Eh, o tom tedy mohli hlasovat na eh, prosincové plenárce. V každém případě se o tom bude hlasovat eh, na plenárce v lednu. Ale to spoždění mm, nevzniklo kvůli parlamentu, ale vzniklo to tím, že jsme tedy od Rady ten návrh dostali se spožděním. Tuto chvíli k tomu mohu říct pouze to, že o tom můžeme rozhodnout na, čl- na základě článku 36, to znamená, že to nebude běžný postup pozměňovacích návrhů, rozpravy o této zprávě, ale eh, podobně jako u Kanárských ostrovů eh, pověříme předsedu výboru, aby na základě vaší dnešní eh, schody, našeho dnešního rozhodnutí, tedy k tomu poskytl rozhodnutí a stanovisko. Musím bohužel říci, že to je rozhodnutí, kde nás rada nesmí ignorovat, musíme k tomu podat stanovisko, které musí být zohledněno. Nicméně ten postup je zkrátka takový, jaký je. Tolik tedy můj úvodní proslov a ráda bych tedy řekla, že musíme eh, rozhodnout, jestli to učiníme podle článku 36, to znamená na základě zjednodušeného postupu, anebo jestli se pustíme do toho běžného postupu, což by samozřejmě znamenalo, že to do ledna nestihneme. Je to na vás. Musíte to rozhodnout. Ráda bych vás zároveň informovala o tom, že Katrin Belder eh, mě o tom již dneska informovala, eh, má určité pochybnosti, já jí předám slovo, aby tady je mohla vyjádřit. Katrin má... Um, yes, we've already... Děkuji za slovo. My už jsme hovořili o nejstálenějších regionech a já se domnívám, že tato zpráva um, no, ve mně vyvolává určité obavy. A vlastně týká se to toho, o čem jste už hovořila. My zde vlastně nemáme příliš mnoho prostoru k tomu, abychom se k tomu mohli vyjádřit, protože můžeme k tomu maximálně připravit stanovisko a to může rada v podstatě ignorovat. A myslím si, že to, ta otázka, která se týká rumu, to narušuje klima na trhu a myslím si, že je to vlastně spíše otázka fungování vnitřního trhu, než že by se to týkalo nejvzdálenějších regionů a toho, jak eh, to funguje s nej, nejvzdálenějšími regiony. A i když zde byla stanovena lhuta na přeskum, tak je to vlastně až po sedmi letech. Myslím si, že ani my, jako náš výbor, ani nikdo jiný v Evropském parlamentu neměl eh, příležitost toto přeskoumat a nevím, pokud je to opravdu kompetence výboru regi, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jak budeme přeskoumávat tyto zprávy, alespoň v budoucnu. Myslím si, že zcela jistě ty nejstálenější regiony mají své specifické potřeby, ale je pravda, že 60 jejich cukru se vlastně Eh, přeměňuje v rum na něk- v těch některých těchto oblastech a myslím si, že to je opravdu veliké množství, veliký objem toho rumu a může to opravdu narušit trh eh, s lihovinami takže je zde trošku riziko, že dojde k další debatě, jako to bylo v oblasti eh, s otázkami eh, banánových opatření a to už nikdo nechtějí. Já se trošku bojím, že to je trošku takové riziko, protože už v Evropské unii už je dostateč, dost velký počet výrobců lihoven, kteří nejsou nadšení z tohoto návrhu opatření. Takže si myslím, že bychom to měli spíše zapítnout, ale vlastně stejně to projde. Možná bychom se spíše měli zamyslet nad tím, jak v tom příštím funkčním období budeme zacházet s tímto druhem zpráv a vůbec s tou strukturou, eh, protože mám pocit, že nás jako výbor téměř až jaksi zneužívají, protože vlastně ten postup konzultací to, není, to nestačí, potřebujeme se na to podívat podrobněji. Předsedkyně, ano, teď dávám slovo Konstanc a pak Jan Olbricht, nebo ne? Takže Konstance, pak Nunu a pak pana Děkuji, Danuto. Ano, ono to není moc pěkné, že se prostě mohou ignorovat naše stanoviska a když žádné stanovisko nevydáme, že je to také v pořádku. Já se omlouvám, jde jenom o vysvětlování postupu, říká předsedkyně. Paní Krel, Jistě ten postup není pěkný, člověk by si přál, aby vypadal jinak, ale já jsem toho názoru, že my jako parlament máme jedinou šanci a tu bychom měli také využít. A pokud je možné to vyřešit prostřednictvím dopisu předsedkyně tohoto výboru, tak bychom tuto cestu měli zvolit. My po každé diskutujeme o cukru a o banánech, ale myslím, že vždy jsme došli k závěru, že nejzdálenějším regionům přiznáme zvláštní status a měli bychom to udělat i takto, tím, že ty bys napsala naším jménem tento dopis. Ale já bych do toho dopisu ráda dala poznámku, že bychom se bývali radši intenzivněji zabývali touto otázkou a bychom mohli předložit detailnější stanovisko a že nesouhlasíme s tím, že se rada neustále loudá a my potom musíme narychlo rozhodovat. Ale myslím si, že je přiměřené, abychom se rozhodli takto dnes. Děkuji. Uh, um, it was Nuno, I think. Teď je na řadě Nuno, myslím, říká paní předsedkyně. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se nemohu nevyjádřit k tomu, jak to vypadá na radě, jaké jsou tam ty postupy a jaké tam jsou prodlevy, ale mm, zároveň tedy se myslím, že se jedná trošku o bouři ve sklenici vody. Mm, je to situace, která stále pokračuje a zároveň mm, jde o to, že ty nejvzdálenější regiony podle smlouvy jsou pozitivně diskriminovány v určitých ohledech, protože trpí určitými nevýhodami. Myslím si, že tradiční produkty, jako je v tomto případě rum, který se produkuje ve francouzských nejzdálenějších oblastech, naruší vnitřní trh. Myslím si, že v tom jak se, jak se bojíme toho rumu z těch nejstálenějších eh, regionů, je trošku zvláštní. Možná je to až trošku absurdní, protože to je vlastně trochu jako banány eh, z některých zemí nebo z textilu eh, z Pakistánu. Myslím si, že se bavíme o podrobnostech a zapomínáme na ty zásadní věci. Já bych chtěla říct za skupinu EPP, že nejsme proti tomuto postupu. Myslím si, že by to mělo být stejně tak, jako tomu bylo v minulosti. Mohli bychom postupovat stejně eh, podle zjednodušené post- procedury, jako v případě kanálských ostrovů. Děkuji. Teď pan Junusu Maží. Děkuji za slovo. My samozřejmě jsme pro tuto zjednodušenou um, proceduru. Nechci hovořit podrobněji. Eh, jsou uh, eh, zde určité, určitý časový, časová tíseň je důležité, aby tato zpráva byla na začátku roku schválena na plenárce. Myslím si, že je zároveň ale odůvodněné, aby Evropský parlament vyjádřil politování nad tím, jak pozdě jsme obdrželi tuto zprávu z Rady. Možná tam jsou proto důvody. Dnes ráno jsme diskutovali o nejvzdálnějších regionech a o tom, že musíme brát v úvahu jejich eh, situaci a že konkrétně tento výbor musí podporovat jakákoliv opatření, která jim pomohou um, překonat tyto problémy. A jedním z těch problémů je třeba vzdálenost jejich trhů s evropskými trhy. Takže už jste proběhla um, široká diskuse a myslím si, že teď je důležité, aby se tato zpráva dostala co nejrychleji přes plenárku a navrhuji, podporuji tedy návrh, abychom využili článek 46. Děkuji, říká předsedkyně. Ještě Jens? Chtěl se také k tomu vyjádřit Jens? Není tomu tak? A Marie Teres? Děkuji za slovo, paní předsedkyně. <clears throat> Ano, jo mohu plně podpořit to, co právě řekli kolegové. Je zde nebezpečí dalších prodlení, jsou zde časové lhuty. A myslím si, že vždycky podporujeme všechny nejstálnější regiony, co do nejvyšší míry to jde, protože bereme v úvahu jejich specifické vlastnosti, také jejich ekonomické podmínky a i ty větší vzdálenosti. Myslím si, že toto téma musíme podpořit, i když je pravda, že bych ještě mohla se vyjádřit k tomu, že to je taková dost uspěchaná procedura. A příště určitě, se k tomu určitě vyjádříme. Děkuji nyní pan Nicholson. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych spíše souhlasil s tím, co říkala paní Berder. Myslím si, že bychom se neměli dostávat do pozice, kdy Eh, vlastně odsouhlasíme všechno, které se týká těch nejvzdálenějších regionů. Ano, je pravda, že se to týká vnitřního trhu a je pravda, že to naruší eh, vnitřní trh. A bude to trvat ještě dalších sedm let. Musíme si to otevřeně říci a neměli bychom se mm, to nějakým případem zakrývat. Takže Eh, pokud s tím souhlasíte, tak dobře, ale musíme si to tedy otevřeně říct, o co zde jde. A zároveň si myslím, že je špatné, že Rada nám tento návrh přednesla tak příliš pozdě. A je naprosto špatné, že tento výbor se teď dostal do takové pozice, že vlastně rada si stejně nakonec může udělat úplně, co chce, že Evropský parlament jak si nechali někde stranou, že náš, e, naš, naše podněty vlastně mohou být úplně ignorovány. Já bych byl raději pro řádný postup, stejně jako jsou to i ostatní otázky. A zároveň si myslím, že zcela jistě to není chyba našeho výboru. Myslím si, že bychom neměli souhlasit s tím zjednodušeným postupem, protože tím mm, by se mohly otevřít vrátka nějakým dalším věcem, které se pak v budoucnu mohou eh, do toho postupu také dostat. Děkuji nyní pan Luis Alves. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád potrhl jenom jeden aspekt. Rada musí dokumenty předkládat včas a není akceptabilní, že to činí takto pozdě. Takže to je pro nás neakceptabilní. Ale pokud e, zde zmiňujeme riziko pro vnitřní trh, způsobené z regiony, které jsou vzdálené tisíci kilometrů od evropské pevniny, tak je to opravdu absurdní. Já bych to mohl vyjádřit i jinak. Třeba francouzská Guiana a mm, pak se obchodovalo vlastně přes Surinam a obyvatelé Surinamu e, nebo takhle to bylo. E, prostě obyvatelé francouzské Gvány jeli lodí na druhou stranu řeky do Surinamu a tam obchodovali a o nějakém narušení trhu nemůžeme přece hovořit, když ten trh je vzdálen tisíce kilometrů, to jsou pak jenom malé objemy. Děkuji také, se chci zeptat, co se k tomu chce vyjádřit komise? Je zde někdo za komise, chcete se k tomu vyjádřit? Or council, whoever wants. Nebo jestli někdo za radu? Děkuji, paní předsedkyně. Já se k tomu vyjádřím obecně. A následně předám slovo kolegům z generálního ředitelství pro daně. Návrh týkající se daně uvalené na rum ze, z nejználenějších území se tedy opíká o článek 349 smlouvy, kde je konstatováno, že je potřeba zohlednit specifika a nevýhody nejvzdálenějších území. Jde tedy o jejich geografickou vzdálenost a o další nevýhody, které mají ve srovnání s pevninou. A proto je potřeba, aby do toho byl Evropský parlament zapojen. Je to tedy eh, základ pro to, abychom eh, zamezili dodatečným nákladům, které by podniky v těchto regionech eh, měly které by jim vznikaly. A právě um, proto tu je tento návrh. Ehm, vznikl výzkum, ehm, který se týkal tedy cen rumu z těchto nejvzdálenějších regionů a také dodatečných nákladů, které musí platit výrobci tohoto rumu v důsledku toho, že se nachází tak daleko, že se nachází eh, v nejvzdálenějších územích. Pozice rumu Eh, na trhu, chceme pozici Romů na trhu eh, chceme chránit a proto tedy navrhujeme, aby byla snížena spotřební daň na tento rum. tak aby tito producenti mohli i nadále působit na trhu. A nyní bych ráda předala krátce slovo eh, kolegovi z generálního ředitelství. La proposition donc. Ano, děkuji. Návrh, který máme v tuto chvíli před sebou, eh, jasně identifikuje eh, dodatečné náklady, více náklady, které vznikají podnikům umístěným eh, v nejvzdálenějších regionech. Jsou tu vyšší náklady na práci, také jsou tu přísní, nebo se tu hůře aplikují požadavky týkající se ochrany životního prostředí a kromě toho jsou tu i další aspekty, například uvádění tohoto rumu na trh. Eh, ten rum je uváděn na trh eh, ve větších eh, lahvích a s vyšším procentem alkoholu. To znamená, že je to skutečně výjimečné ustanovení, výjimka a právě proto Eh, tu platí eh, článek 349 smlouvy, kde je konstatováno, že musíme zohledňovat specifika eh, regionů, které se nachází daleko, tedy nejvzdálenějších regionů. A proto si tedy myslím, že eh, je správné, že článek 349 je tu zmíněn. Je eh, to zároveň tak, eh, že je dobré, že jste zvolili tento postup a jsem ochoten odpovědět na vaše dotázky. Je tu někdo z komise? Chce se někdo tedy vyjádřit? Prosím, Nikol. Pan Nikol. My understanding is that... No já to chápu tak, že tato výjimka je zde od roku 1998. Mohl bych se zeptat, Eh, zástupců komesu, zástupců komise, zda se domnívá, že to jednou bude ukončeno, anebo mají pocit, že prostě to zavedli a teď už to nikdy neskončí, že to, prostě bude navždy. Dobře, takže to byla otázka. Chci na to vyjádřit, se k tomu odpovědět. Komise. Ještě jedna otázka. Můžeme to eh, říci jednodušeji a říci, že tato výjimka prostě bude určitým opt-outem? Že to bude určitý opt-out pro ty nejstálenější regiony? A pak si myslím, že by to bylo pro nás všechny možná jednodušší k pochopení. No, já mám pocit, že už vlastně komise se snažila vyjádřit, že zde máme zvláštní speciální programy pro ty nejvzdálenější regiony, které berou v úvahu všechny jejich specifické potíže a překážky. Ale teď si tady ještě můžeme vyslechnout komisi. Mohli byste tedy možná, až budete odpovídat, ještě více podrobněji vysvětlit kontext? Takže první otázka se týkala toho, zda tato výjimka je časově omezená, protože už eh, platí více než 20 let. Takže domníváte se, že to spíše bude taková trvalá výjimka, nebo se komise domnívá, že nakonec ty regiony jednoho dne vyspějí natolik, že bude možná tuto výjimku ukončit? Děkuji, paní předsedkyně. Teď je to koncipováno jako sedmileté, eh, na sedmileté období, po sedmi je to výjimka na sedm let a je to vlastně určitá státní podpora regionálního charakteru. To znamená, že každé, každých sedm let toto opatření bude znovu revidováno a po těch sedmi letech bude opět příležitost pro nás všechny, abychom toto přeskoumali. Ta vzdálenost těch regionů se zcela jistě nezmění v budoucích sedmi letech, ale mohou se změnit ekonomické podmínky, ekonomické překážky a z toho důvodu jsme se rozhodli toto opatření zavést pouze na omezenou dobu, abychom ho mohli pravidelně přeskoumávat v pravidelných intervalech a také, abychom mohli například eh, ještě znovu překvantifikovat eh, ty věci, které jsou tam eh, dány, zejména ta čísla. Francouzské orgány také nás požádali, abychom, pardon, Francie vypracuje zprávu v polovině období která popíše to, jak mm, se situace vyvíjí a e, zda tam jsou ty dodatečné náklady nebo ne. Dobře, a ještě Katrin Berger požádala o slovo a myslím si, že to už je snad poslední hlas v diskusi. Děkuji, já mám ještě jednu otázku konkrétně na komisi. Chci se zeptat, zda jsou si vědomi nějakých problémů, které se týkají dotací ohledně VTO zda by tam tedy mohly být, zda, zda tyto dotace, tento druh podpory by mohl být nějak spochybněn v rámci VTO. Protože, jak řekl James, toto je opravdu narušení trhu, pokřivení trhu. Trvá to 20 let a myslím si, že po 20 letech je pravda, že stále jsou ještě stejně vzdáleny od evropských hranic, ale dnešní doprava je mnohem rychlejší. Myslím si zase, že to netrvá tak dlouho eh, sem to zboží přepravit. A ta čísla, ten objem toho alkoholu, který se dostává do Evropy, je obrovský a opravdu narušuje trh ve Francii. Děkuji. Může se k tomu komise vyjádřit? Můžete se vyjádřit? k tomu, jak je to vlastně, jaký je vztah mezi společnou zemědělskou politikou a VTO. Víme, že tam, že tam máme vlastně určitou výjimku pro VTO, který nám umožňuje dávat eh, tyto podpory. Můžete se k tomu ještě vyjádřit? Můžete to vysvětlit? No. Děkuji. Můžeme poskytnout následující odpověď. Momentálně to nebylo nějak eh, rozporováno na evropské úrovni, to znamená nějak ze strany soudního dvora a nebo nějakým předběžným rozhodnutím jiných soudů, ale také to nebylo nějak soudně řešeno v rámci VTO. My to samozřejmě nemůžeme do budoucna vyloučit, ale zatím tomu tak nebylo. Ano, eh, musíme tuto diskuzi ukončit. Ale poslední slovo tedy. Dobře, já mám eh, také ještě jednu otázku na komisi. Toto nařízení které platí již 20 let, eh, ve mně zbuzuje jednu otázku. Chtěl jsem se Komise zeptat, jak dlouho jsou tyto nejvzdálenější regiony vzdáleny tisíce kilometrů od Evropy. Proto si tedy kladu otázku, proč by eh, to ustanovení někdy měli, mělo přestat platit? Mm, to byla spíše taková ironická poznámka. E, nevím, jestli na to komise chce odpovědět. E, já vím, že klimatická změna, klimatické změny tedy vedou k velkým e, důsledkům. Dobře, jak víte, vědí to především britští kolegové, Kompetence, pokud jde o zdaňování, spadají do kompetence národních států a proto tedy je to pouze stanovisko, eh, které k tomu předkládáme o což bychom se mohli pokusit rychle. Já tady navrhuji eh, dvě věci. Za prvé, eh, chci se vás zeptat, jestli souhlasíte s tím, že by to bylo podle článku 46. Vím, že velké politické skupiny jsou tedy pro postup podle článku 46. To je jedna věc. A druhá věc, Katrin Berde tady žádala o to, aby se konala rozprava. Eh, určitě by tedy mělo smysl, abychom tuto rozpravu vedli v dalším legislativním období, eh, protože eh, potřebujeme tedy diskuzi, pokud si myslíte, že potřebujeme diskuzi, abychom se podívali na situaci nejvzdálenějších regionů a zaměřili se na preferenční zacházení s nimi, s důležitými částmi našeho území, které také mají zodpovědnost v rámci eh, globálního, na globální úrovni. To znamená, že eh, tedy eh, můžeme o tom vést rozpravu a zabývat se i touto otázkou. Samozřejmě, že to tedy můžeme ponechat na sekretariátu a na všech těch, kteří se po volbách do Evropského parlamentu vrátí do tohoto výboru a budou i v dalším legislativním období členy tohoto výboru. Nicméně si myslím, že v tuto chvíli musíme rozhodnout, jestli souhlasíme s tímto návrhem a já tady navrhuji postup podle článku 46. To znamená, kdo je proto, abychom zvolili postup podle článku 46? Eh, měla byste se spíše zeptat, kdo je proti. Ale já se chci zeptat i, kdo je pro. Chci to eh, formulovat spíše eh, pozitivně. Žádám o konstruktivní podporu. Takže kdo je proti? Potřebujeme 10 hlasů. Já jsem to počítala, je to 9 hlasů. Dobře, takže vám děkuji. To tedy znamená, že to budeme řešit na základě článku 46, postup na základě článku 46. Jako předsedkyně výboru tedy budu v tomto postupu eh, pokračovat. Děkuji vám. Můžeme se dostat k dalšímu bodu, je to bod číslo 9 našeho dnešního pořadu jednání. Eh, zpráva paní Rosy Estaras Ferragut o Fondu Solidarity Evropské unie. A nejprve tedy dostane slovo paní zpravodajka. Bueno, hemos presentado... Děkuji vám. Máme zde předloženou zprávu o fondu Solidarity. To je fond, který vznikl v roce 2002 za účelem vyjádření solidarity Evropské unii, když dojde k přírodním katastrofám. V průběhu let, kdy tento postup byl zaveden, byly určité problémy při realizaci postupu a proto bylo dobré vytvořit zprávu, která by se zabývala těmito problémy a odstranila je. My rozhodně tuto zprávu nějak nekritizujeme, protože zde jde opravdu o pomoc při přírodních katastrofách a regionálních katastrofách. Už v roce 2007 byl pokus učinit určitou změnu, ale nakonec to skončilo zavřené v šuplících a my nadále podporujeme ducha tohoto fondu, ale chtěli bychom rádi odstranit to, co se projevilo jako neúčinné v minulosti. A mám zde na mysli zvláště přírodní katastrofy regionálního charakteru v rámci stávajícího nařízení se hovoří o tom, že lze použít tento fond, pokud je ohrožena nebo dotčena většina obyvatel určitého území a pokud to má trvalé e, důsledky. Nicméně to vedlo k tomu, že v regionech docházelo k mnoha takovým e, marným nadějím a proto jsme vyzvali komisi a výbor regionu, aby byly uvedeny konkrétní čísla. My jsme zde hovořili o té části 1% HDP, komise navrhla 1,5% HDP a my si myslíme, že tím potom budou všechny regiony vědět, zda mohou z fondu čerpat nebo ne. Podobně to vypadá s těmi závažnými katastrofami. V stávajícím nařízení jsou to takové, které znamenají škodu větší než 0,6 eh, HDP daného státu. Pak zde máme také eh, otázku těch eh, předběžných pladeb, těch záloh pro poskytnutí okamžité pomoci. Zde se uvedlo, že je možné poskytnout zálohu až ve výši 30 milionů a vyslechli jsme se také názor výboru regionů a který navrhl 15%, to znamená až do 40 milionů eur. Také se navrhuje, aby se část fondu rozšířila pro technickou pomoc. I tento návrh pochází z výboru regionu. Až 2% z tohoto fondu by mohla právě pro tuto technickou pomoc být využita. A navrhujeme, aby se to nevyužívalo pouze k tomu, aby se infrastruktura uvedla do toho původního stavu, ale my také uvádíme, že je možné infrastrukturu eh, v rámci té obnovy zlepšit. Ve stávajícím nařízení je třeba žádost podat do deseti týdnů, my navrhujeme rozšíření této lhůty na 15 týdnů, protože prostě potřebujeme větší eh, flexibilitu a vyčerpání prostředků je třeba zatím do roka a my navrhujeme rozšíření této lhůty na 18 měsíců, tedy na rok a půl. Potom je zde další návrh, Eh, regiony NAC 2 by měly být zohledněny, ale i regiony NAC 3. Pokud ten souhrn, ta suma toho regionu eh, znamená na 800 tisíc poškozených osob. Já jsem jednal se stávajícím předsednictvím, s budoucím řeckým předsednictvím a se stálým zastoupením, protože ty lhuty byly stanoveny a my bychom už nyní měli zjistit, zda se nám podaří dosáhnout v trialogu pokroku. Jednali jsme také s výborem regionů, kde jsem také vystoupil a oni také reagují na většinu našich přání a to tedy znamená pozměňovací že vítáme pozměňovací návrhy, které mohou zlepšit znění, ale co je důležité, měli bychom usilovat o ten hlavní cíl fondu, neměli bychom na něj zapomenout. Bylo tam snížení z jedné miliardy eur na 500 milionů eur, ale množství žádostí o využití toho fondu se neustále množí. A je třeba aplikovat ta čísla, která máme, ale každopádně v minulosti tomu bylo tak, že panovala nejistota a falešná očekávání. A e, těmto falešným očekáváním by se mělo zabránit od začátku. Děkuji a teď jste vítám pana Pavla Branda, zpravodaj výboru regionu pro stanovisko, takže vám dávám slovo na několik minut. Dobrý den, paní předsedkyně, vážení, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za pozvání na, na jednání vaš, vaš, vašeho výboru REGI. Chtěl bych jménem výboru regionu poděkovat za skvělou spolupráci, hlavně paní zpravodajce Roze Estaras i panu poslanci Vlasákovi. Byli jsme v kontaktu, paní poslankyně vystoupila na plenárním zasedání výboru regionu. Osobně jsme se sešli, prodiskutovali jsme většinu našich představ a a s radostí musím, musím říct, že šest z těch osmi návrhů, o kterých už tady paní poslankyně mluvila, se objevuje v její, v její zprávě a jsme za to moc rádi. Chceme vyjádřit přesvědčení, že Fond Solidarity, když je primárně zaměřen na členské státy, tak má reálný dopad právě v městech a regionech. A proto ty naše, naše připomínky vycházely z reálných zkušeností. Já sám jsem místo starosta malé obce, pocházím z regionu, který je často postihován záplavami na hranicích České republiky, Polska, Německa. Měli jsme zkušenosti s čerpáním fondů v roce 2010. Znova jsme obdrželi peníze v tomto roce, takže ty naše zkušenosti jsme chtěli promítnout do našeho, do našeho návrhu. Nebudu už asi opakovat to, co řekla paní poslankyně Estaras a my jsme se shodli na většině těch věcí. Jediné dva, dva návrhy bych tady možná představil, a, a, které nebyly úplně zohledněny v té zprávě. A, jedno, náš první návrh byl e, snížit e, to kritérium navrhované pro regionální přírodní katastrofy z one five na one protože věříme že lépe zohledňuje i ten současný stav že by víceméně generovalo stejné, stejnou podporu jako to bylo doteď a, a zohlednilo i ty nějaké regionální katastrofy které byly mezi tím jedním a one five v minulosti a přesto obdržely podporu z tohoto fondu nicméně to je spíš technická věc. Kdybych měl vybrat jeden návrh, který se nedostal do zprávy a který bych chtěl podpořit, my jsme v našem stanovisku navrhli zohlednit i přeshraniční přírodní katastrofy. My jsme tam navrhli, aby ty NUC 3, které leží vedle sebe a mají ekvivalent regionu NUC 2, ale jsou na jiných stranách hranice, tak aby mohly být posouzeny jako jeden region, který by mohl obdržet podporu, podporu z Fondu Solidarity, pakliže překročí to příslušné regionální kritérium. My věříme, že toto by vyslalo občanům jasný, jasný charakter. Ne v každé legislativě vidíme tu evropskou předanou hodnotu. Tady si myslím, že ta evropská předaná hodnota je jasně vidět, že Evropský fond solidarity by měl zohledňovat přeshraniční regionální katastrofy a měl by být schopen takto, takto reagovat. Takže jestli bych mohl poprosit, až budete ještě dál projednávat toto stanovisko, toto, toto je jeden z pozměňovacích návrhů výboru regionu, který si myslíme, že je důležitý zase vychází z osobních zkušeností z našeho kraje, pak když jsou záplavy u nás, a, tak ty řeky automaticky tečou a, do Polska, do Německa. Je otázka několika hodin, než ty záplavy překročí hranice a, a je, je potřeba je posuzovat, si myslíme, komplexně jako jednu záplavu v jednom evropském regionu nebo euroregionu, jestli chcete. A, takže toto je asi ten hlavní, hlavní návrh nebo naše prozba. Pak, když by bylo možno ještě toto, toto zohlednit, byli bychom velmi, velmi rádi. Jinak chci velmi poděkovat za, za spolupráci, za možnost tady vystoupit a jsem k dispozici pro další konzultace. Thank you uh, very much, Mr. Velice děkujeme. Pane Brando, teď bych se chtěla zeptat eh, stínových zpravodajů. Kerstin, jste Kerstin? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně. Ano, Fond Solidarity je podle mého názoru jedním z nejdůležitějších nástrojů, které eh, může Evropská unie použít v případě katastrof, tak aby rychle a adekvátně reagovala na vzniklou situaci. Kromě toho se domnívám, že je to nástroj, díky němuž může Evropa projevit solidaritu s dotčenými regiony a obcemi. Eh, já si myslím, že je to dokonce ještě pregnantnější než u strukturálního fondu, kde jsme eh, v tuto chvíli ukončili jednání, protože takovýto fond eh, lidem v dotyčných oblastech jasně ukazuje, jak Evropská unie pomáhá. Vy jste zmínil záplavy v roce 2012 v České republice, v Německu, v Rakousku. To jsou přesně ty oblasti, které profitovaly z tohoto fondu. I já pocházím z oblasti, která z tohoto fondu profitovala. To znamená, že je velmi dobré, abychom pravidla pro tento fond trochu pro trochu přepracovali, tak jak to bylo právě popsáno. Byrokratické postupy jsou skutečně někdy trochu těžkopádné a lhůty mezi eh, vznikem katastrofy a vyplacením podpory jsou někdy příliš dlouhé. To znamená, že dotyčné regiony a obce mm, potřebují tu pomoc rychle, eh, nebyrokraticky. Cílem není nic jiného, než to, aby Evropská unie pomáhala nebyrokraticky, účinně a rychle. A to především tam, kde je ta pomoc potřeba. Myslím si, že návrh komise je v podstatě dobrý. Například pokud jde o jasnou definici. To je jedna věc. A také ulehčení podmínek pro žadatele. To je totiž velmi důležité. Ale důležité jsou i ty e, zálohy, ty platby předem. Já si myslím, že i to je velmi důležité. Návrh zprávy paní zpravodajky e, také formuluje celou řadu nových bodů. Já nechci eh, opakovat to, co řekla paní kolegyně Rosa eh, i pan kolega z výboru regionu. Jsou to přesně ty body, na které se musíme zaměřit. Na závěr mi dovolte, abych zdůraznila, že je dobře, že v lednu budeme mít slyšení o Fondu Solidarity Evropské unie, protože díky tomu budeme schopni dát slovo eh, dot, dot, dotčeným, tedy postiženým lidem, starostům, občanům a tak dále. Můžeme se jich zeptat na to, jak se ten Fond Solidarity používá, eh, je, co je na něm potřeba změnit. To znamená, že se tímto tématem budeme muset zabývat i nadále. Já se na to slyšení velmi těším a těším se také na spolupráci, eh, která bude eh, nepochybně úspěšně dokončena. Děkuji. Děkuji. I vás tu není, takže Nikos, prosím. Ani ten tu není, to znamená, eh, Elizabeth bude hovořit za zelené. Ano, já tedy budu hovořit jménem Nikose, který tu není a který eh, tady pracoval na této zprávě a jako řek samozřejmě je s touto situací velmi často konfrontován. I eh, v Řecku tedy nastávají přírodní katastrofy a eh, existuje mnoho regionů, o kterých bychom ani nevěděli, například Rumunsko. E, vzpomeňme si, co se stalo tehdy e, v Karpatech. Najednou e, na jaře tedy vznikají záplavy, když silně prší. Já si tady velmi dobře pamatuji na to, že pan komisař Barnier Eh, když se to dotýkalo mnoho, mnoha regionů, když v roce 2002 eh, bylo záplavami dotčeno mnoho regionů i Drážďany, moje rodné město, tak tehdy bylo jasně řečeno, že nejdůležitější je prevence. Já si pamatuji na proslov pana komisaře, eh, který použil slovo prevence a mm, pan, mm, parlamentu se stalo a tleskalo. Já si myslím, že tehdy to vyvíralo z pevného přesvědčení. Eh, pan komisař Barnier byl tehdy komisařem pro regionální rozvoj a angažoval se v tom, aby právě tento nový nástroj přispíval eh, k preventivním opatřením, aby, ta invest, aby ty investice byly používány k tomu, abychom nereagovali až zpětně. Musíme se totiž nově zamyslet nad tím, jak budeme budovat přehrady, nebo co uděláme pro to, aby se ty věci znovu nestaly, protože víme, jaké tragické dopady to může mít na život lidí, kteří přijdou o všechno. Eh, tato část ovšem vypadla ze zprávy. Paní zpravodajky já ji vyškrtla, já si myslím, že je to špatně. A učiníme všechno pro to, aby byla ta, eh, tato část eh, ve zprávě zachována. Děkuji. Thank you, Luis Alves. Děkuji, pan Luis Alves. Děkuji za slovo, pane předsedo, paní předsedkyně. Pardon. Chtěl bych eh, pokratulovat naší kolegyně paní Estera za zprávu, která připravila. Fond Solidarity Evropské unie byl zřízen v roce 2002, aby se nám pomáhal vyrovnávat se s velkými přírodními katastrofami, které postihují naše členské státy a regiony a kdy tedy chceme vyjádřit solidaritu. Eh, je to v době, kdy místní obyvatelé zažívají těžké časy a kdy také i ekonomika eh, těchto regionů bývá těžce postižena. Takže je dobré, aby v té chvíli eh, tito lidé pocítili solidaritu. Kapacita tohoto fondu musí být navýšena musí tam eh, také eh, být eh, větší mobilita, musí tam být ten koncept té regionální katastrofy a jde o to, aby právě regiony mohly co nejlépe zareagovat na takové katastrofy. Také musíme klást, musíme také brát v úvahu i to, co se hovoří v článku 2, který se týká nejvstální, nařízení, které se týká nejvstálnějších regionů. Je důležité, aby také se brala v úvahu velká zranitelnost těchto nejvzdálenějších regionů vůči přírodním katastrofám. Někdy to vypadá, eh, někdy to jsou právě takové málo obydlené ostrovy, které nejvíce trpí takovými přírodními katastrofami ale pak se může stát, že právě třeba tyto ostrovy nedosahují příslušných prahů HDP a tím pádem e, se těžko potom daří obnovovat e, společenský i ekonomický život a může dojít třeba pouze ke zničení jednoho odvětví, může to být třeba e, přístav nebo související služby. Takže je důležité, aby zde byla možnost reagovat, protože to procento HDP v případě těch malých ostrovů musí být sníženo na 1%, aby i v takových případech mohla Evropská unie vyjádřit svou solidaritu. Na závěr bych ještě řekl, že mezi ty způsobilé akce, mezi způsobilá opatření by také měla patřit i možnost, pokud to bude zapotřebí, eh, pomoci i místní infrastruktuře, anebo vůbec ta pomoc by se měla vlastně způsobovat i, i pomoci této infrastruktuře. Teď děkuji, denní pan Ondřej vlastně. Paní předsedkyně, já bych chtěl říci, že eh, tento fond Solidarity, přestože funguje relativně krátkou dobu, tak se velmi osvědčil a eh, chtěl bych poděkovat zpravodajce paní Estaras Feragut za velmi dobře odvedenou práci kdy vycházela z mnoha poznatků a jsem velmi rád, že se mohla opírat i o poznatky a zprávu pana Brandy z výboru regionů. E, myslím si, že to je další etapa dobré spolupráce těchto dvou orgánů, kdy e, je připravena, je na stole vlastně smlouva o spolupráci mezi výborem regionů a Evropským parlamentem a domnívám se, že právě zkušenosti místních starostů, kteří jsou právě v těch místech těch katastrof tak právě v této oblasti nám mohou pomoci nejlépe ten, ten fond nějakým způsobem upravit. Eh, chtěl bych vyzdvihnout eh, pár věcí které jsou opravdu eh, velmi vhodné. za prvé je to možnost přemístění té poškozené infrastruktury do jiného území to znamená tam kde již nebude v budoucnu docházet k takovému ohrožení. a tady vyzdvihuji nutnost konzultace s eh, územním plánováním to je pro nás nesmírně důležité je to otázka prodloužení lhůty pro vyčerpání těch příspěvků opět eh, ne vždy se podaří realizovat to velmi rychle a je potřeba abychom na to měli eh, více času a velmi samozřejmě bude pomáhat i vyplacení záloh pro Eh, pro tyto škody jako takové. Čili děkuji ještě jednou oběma, jak panu Brandovi, tak zpravodajce paní Estera Sferagut a doufám, že budeme ve spolupráci pokračovat. Viktor Boštinar. Thank you. Viktor Boštinar, děkuji za slovo. Um, port și sublinind importanța lui. Žena paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já tuto zprávu vítám. Myslím si, že je velice důležitá. Chtěl bych poděkovat své kolegyni, svým kolegům a zejména um, kolegům, kteří mě upozornili na velice důležité věci v této zprávě. Jak již, jste bylo, jak již zaznělo, nejdůležitější věcí je prevence zejména pokud hovoříme o velkých katastrofách, záplavách, zemětřeseních, nebo ať už mluvíme o jiných druzích eh, přírodních pohrom, které mohou mít eh, vlastně stejné dopady jako ty velké závažné přírodní katastrofy. Proto vítám to, že až se budou eh, ještě připravovat pravidla pro ERDF, tak jsou tam ještě možnosti, které dovolují mm, řeš, vlastně to, aby zde byla nová speciální infrastruktura, která dovoluje um, čelit takovým katastrofám. Souvisí s tím také regionální a vnitroregionální podpora a asistence. Je důležité, aby tato infrastruktura pak se mohla používat flexibilně podle toho, jak bude zapotřebí. Zároveň se to také musí být bez ohledu na to, v jakém členském státu se to stává. Měla by to být určitá pomocná infrastruktura, která bude k dispozici a která se pak použije v okamžiku, kdy bude potřeba. A pokud protože čím později se zasáhne, tím jsou pak ty škody větší. Takže čas a načasování je velice důležitý. Také je důležité dobré využití logistických eh, center, která právě mohou být třeba v regionech. Musí zde být určitý mechanismus rychlé reakce který eh, se eh, aktivuje v případě přírodních katastrof. A třeba právě v případě záplav by zde mohla být určitá centra, centra v oblastech, jako je Německo, Polsko, Česká republika. V těchto zemích jsou určité oblasti, kde k těm záplavám dochází častěji. A tam by měla být pak eh, určitá centra. Také se dá očekávat, že třeba Maďarsko, Srbsko a um, Rumunsko také budou potřebovat eh, tuto pomoc. Takže pokud se budou určitá regionální centra pomoci, tak ta pomoc nakonec může být účinná a lze v těchto centrech pak třeba skladovat eh, zdroje, prostředky na poskytnutí pomoci. Eh, problémem je to, že Fond Solidarity je schopen reagovat teprve až poté, kdy už dojde k té katastrofě, že vlastně nefunguje příliš preventivně. Mm, dochází k změnám klimatu. Německo, Spojené království nebo Francie, to jsou země, které jsou eh, velice rozvinuté, ale i v těchto zemích pak může docházet k takovým přírodním pohromám. Jsou to země, které mají velké kapacity k pomoci, k pomocným zásahům, ale i tyto země čelí takovým pohromám. No a pak eh, samozřejmě, pokud i tyto velké rozvinuté země mají problémy čelit takovým katastrofám, tak samozřejmě pak i země střední a východní Evropy s tím mají problémy. Takže je zapotřebí, abyste byla opravdová, dobrá strategie Evropské unie, v jejímž srdci musí být solidarita. Zároveň se musíme také zamyslet nad tím, jak třeba využít eh, strukturální fondy, jak eh, mm, dobře mm, vytvořit takový rámec, který by pak pomohl třeba dobře koordinovat eh, mm, příslušnou infrastrukturu a logistické prostředky. Můžeme se podívat třeba na to, že ve Španělsku a v Řecku často dochází k lesním požárům, a velice často právě tyto státy třeba nemají dostatek kapacit k tomu, aby na to dostatečně reagovaly, protože jsou to obrovské plochy, které jsou postižené těmito katastrofami a pokud chcete reagovat efektivně, tak musíte zareagovat co nejrychleji. A proto by tato regionální centra byla efektivní, protože by združovaly prostředky a e, pomoc by nakonec mohla být efektivnější ale ehm, potřebujeme strategii, která by zahrnovala i celoevropskou koordinaci a zároveň i koordinaci jednotlivých členských států a jednotlivých regionů. Na závěr bych ještě rád dodal, že tento fond Solidarity by se také mohl třeba využívat i pro reakci na dopady zemětřesení, protože má země, ale i třeba Řecko, Bulharsko a další často trpí zemětřeseními. Potřebujeme tedy ještě speciální část nebo speciální zaměření i na reakci na zemětřesení a na oblasti, které, kterých se může týkat, abychom eh, co na nejmenší míru snížili počet lidských obětí. Potřebujeme určité strategické plánování a efektivnější využití zdrojů, které máme k dispozici. Chtěl bych ještě jednou poděkovat zpravodajce a těším se na dobrou spolupráci. Do diskuse se přihlásila celá řada kolegů a kolegyň, ale bohužel tedy nemáme tolik času, máme zde ještě komisi, takže vás poprosím, abyste své eh, dotazy formulovali co nejstručněji. Nunu, Šejla. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu stručný. A tím zareaguje na vaší prozbu. Dovolte mi poděkovat paní zpravodajce za její činnost, protože je to dobrý podklad pro práci, která nás ještě čeká a pro pozměňovací návrhy, které budeme předkládat. Já de facto eh, podporuji vše, co zde říkal náš pan kolega Pavel a já si myslím, že opravdu se neustále mění klima, ale fond Solidarity se zatím nezměnil. To je třeba zohlednit. Od roku 2005 se s tímto tématem nacházíme v podstatě ve slepé uličce a nyní máme rok 2013. Na rozdíl od toho, co říkali někteří kolegové dnes, tak eh, Evropský fond Solidarity je fond, který by měl působit skutečně solidárně a může lidem přímo na místě ukázat, že Evropská Unie je skutečně činná, ale v podstatě tento fond udělal pravý opak a my nemůžeme nadále dopouštět, aby v případě přírodní katastrofy Evropská unie eh, jednala okamžitě účinně, když se ta katastrofa odehraje ve třetí zemi, ale pokud dojde k takové přírodní katastrofě v rámci EU, tak potřebujeme na tu reakci mnohem více času. V průběhu tohoto funkčního období v mém regionu na Madajře byly už dvě přírodní katastrofy. Jedna v roce 2010, která dostala status závažné katastrofy, eh, že jsme dosáhli 0,6 HDP a to byly to škody vyšší než 1 miliarda eur, vlastně 1,9 miliard byly škody. Přírodní fenomén trval 6 hodin. A v podstatě to, čeho se dosáhlo za 7 let politiky soudržnosti, bylo ztraceno. Bylo promarněno na 800 milionů z kohezní politiky. Takže my potřebujeme opravdu vyšší flexibilitu tohoto fondu, protože jinak eh, lidé přímo na místě nebudou schopni chápat, jak jednáme. My bychom měli jednat rychle, ale to se nám zatím nedaří. Je to pro nás velká výzva a musíme se jí i hned zabývat. A to bychom mohli udělat právě prostřednictvím této zprávy. Děkuji, Karin Karinbach. Děkuji. Viktor řekl celou řadu věcí, které jsem chtěla říci také. Myslím si, že můžeme být rádi, že ten fond Solidarity vůbec máme a já jako Rakušanka jsem eh, za to vděčná, protože na minulém zasedání ve Štrasburku eh, jsme za Rakousko eh, požádali o 21,6 milionů euro pomoci. Eh, já si myslím, že při veřejných diskuzích o Fondu Solidarity musíme si dávat pozor na to, eh, k čemu je určen, abychom nevzbuzovali falešné naděje, protože ten fond eh, slouží k tomu, aby se pokryly škody, které nejsou soukromé a které nelze pojistit. To znamená, že to je věc, která například v rámci diskuzí v Rakousku byla někde dezinterpretována. Já tedy Eh, to chápu tak, že jde o škody, které nejsou předvídatelné a proto bych se ráda připojila k tomu, co to již zaznělo. Zároveň s fondem eh, by tedy měla být eh, přijata i směrnice o povodních, tak abychom měli k dispozici celé ty plány řízení do konce roku. A v této souvislosti se tedy nabízí úloha pro členské státy a pro komisi, aby dbali na to, aby oba dokumenty byly co možná nejrychleji realizovány, transponovány. Potřebujeme preventivní opatření, eh, tak aby eh, se eh, záplavy nepřesouvaly z jedné části Evropy do druhé. Tady skutečně potřebujeme eh, dobrou koordinaci, dobrou spolupráci. Já si myslím, že to je důležité a musíme to neustále zdůrazňovat, tak jak říkal Viktor a další řečníci, je důležité, eh, abychom eh, tedy používali preventivní opatření v rámci strukturálních fondů. To souvisí také s územním plánováním, se zemědělstvím. Musíme totiž uvažovat jinak. I určité techniky obhospodařování půdy vedou k tomu, že potom nastává zaplávají, záplavy. To znamená, že musíme začít přemýšlet jinak. Eh, v Německu se říká, kdo přichází s pomocí rychle, ten, pomoc, eh, ten eh, pomáhá dvojnásobně, do rychle dává, dvakrát dává. To znamená, že musíme tu pomoc poskytnout co možná nejrychleji. Děkuji. Thank you very much and... děkuji. A pan Angorakis. Děkuji. Ano, toto téma ukazuje, jak závažné problémy existují v zacházení s přírodními katastrofami a v tom, jak jim čelit. Já bych zde rád zmínil právě otázku prevence. A zmiňovalo se zde Řecko, i já ho zmíním. V Řecku máme tři různé typy problémů. Za prvé hrozící zemětřesení, za druhé jsou to záplavy a za třetí jsou to lesní požáry. A já jsem toho názoru, že velká část těch eh, přírodních katastrof je něco, čemu by se mělo zabránit prostřednictvím prevence. Jistě, je to velice těžké a často je to tak, že když ta katastrofa už nastala, tak vlastně už tu situaci nejde vrátit nějak zpět, ale proto je důležité se opravdu zaměřit hlavně na tu prevenci. V Řecku tomu bylo tak, že byla učiněna určitá opatření na ochranu proti zemětřesením a tato opatření měla opravdu obrovský dopad a ty škody se nesmírně snížily ve srovnání s minulostí, ale právě ochrana před zemětřeseními je oblast, ve které se učinilo relativně málo zatím, například budovy odolné vůči, vůči zemětřesení a podobně, protože pokud k zemětřesení dojde, tak je potom e, velice těžké opět zjednat nápravu posledních letech velké záplavy v Evropě ukázaly, že je třeba naplánovat velká opatření v oblasti infrastruktury, ke kterým třeba vůbec nedošlo, nedošlo protože ani v některých západních zemích Evropy nebyla ta infrastruktura dostatečná. Například v Řecku je celá e, řada potoků nebo řek, které byly zastavěny a když potom e, je silnější déšť, tak dochází k záplavám a v této oblasti neexistuje vůbec žádná, e, žádná strategie k tomu, aby se řeky, které třeba byly v části zasypány, byly opět přeměněny na řeky. A to je něco, co ani není uvedeno ve fondu, ve soudržnosti, tam to také není. A vždy, když se hovoří o těch prostředcích z nich, tak já zmiňuji tuto problematiku. Potom téma lesních požárů. To je také velký problém například pro Řecko, Portugalsko, Španělsko, tedy zvláště pro jih Evropy. A ani zde nemáme nějakou skutečnou politiku. Eh, lesy se mění nebo deklarují na stavební pozemky a já si myslím, že horské oblasti a lesy by se měly stát předmětem rozsáhlé strategie. Protože pokud dovolíme další kácení lesů, tak to povede k dalším výrazným problémům. Je to také otázka, jaká učinit eh, preventivní opatření, aby se zabránilo požárům. A i zde opět máme otázku infrastruktury. Dovolte mi v této souvislosti také zmínit, že Eh, například hasiči nebo jiné veřejné služby se neustále omezují. Například eh, v Řecku už máme jenom polovinu vrtulníků, které lze použít pro boj proti lesním požárům a eh, ta úsporná opatření, které v Řecku zavedla trojka, vedou k tomu, že se tento problém ještě více vyhrocuje. A pak se musíme také věnovat otázce náhrady škod. Eh, jak, jaké procentuální částky by zde měly být. V Řecku letos eh, byl lesní požár na ostrově Chios a potom také v Iraklantonu na severu Kréty. A například na Chiosu eh, byla zlikvidována produkce Mastixu, to je takový typický produkt a v podstatě celá ta produkce byla zlikvidována v důsledku lesního požáru. A komu teď poskytnout odškodnění a v jaké výši? Eh, Chvíli se došlo k tomu, anebo v Heraklinu eh, bylo poněčeno na 100 hektarů olivovníků. Říká se dobře, nebyly narušeny žádné budovy, které kde byly vybudovány z nějakých prostředků Evropské unie a tím pádem to očkodnění bylo relativně nízké. Ale celá řada rodin, které nyní po dobu asi 6 let nemohou mít žádné příjmy nebo téměř žádné příjmy, protože jim schořely olivovníky. Takže je zde opravdu to otázka očkodnění a jeho výše. Děkuji. Děkuji. Já bych teď eh, se zeptala komise. Chce se k tomu vyjádřit komise? Ještě tady dávám slovo Johannesovi. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Za prvé, poděk... dovolte mi poděkovat zpravodajce této, tohoto výboru za celkovou podporu, kterou um, ukazuje Fondu Solidarity i naší práci kterou připravujeme. A teď bych se chtěla ještě vyjádřit k několika konkrétním komentářům a návrhům, které jste zazněli a které, z nichž některé jsou také i obsaženy v návrhu zprávy paní Rosy Estaras. Začnu od konce, ale je to vlastně bod, který již zmínila celá řada řečníků. Je to prevence. Myslím si, že nikdo Eh, nemůže spochybňovat a, a ani komise to nechce činit, že prevence je právě nejlepším způsobem a nejefektivnějším způsobem, jak reagovat na katastrofy. A z toho důvodu také komise v posledních letech vystupňovala svou politiku, která se týká otázky prevence. Zmínili jste třeba s návrh směrnice o mm, povodních, také došlo i k zlepšení a zpřísnění některých opatření a také i v rámci nástrojů politiky soudržnosti jsme vyčlenili více než 7 miliard eur právě na opatření prevence. To bylo tedy v tom minulém finančním období a i v tom dalším budoucím programovacím období to budou miliardy eur, které budou investovány zejména do moderních preventivních opatření. To je velice důležité říká se, že jedno euro, které dáte do prevence, vám zachrání pět eur v tom, co byste museli vynaložit eh, na postreakci. Takže ta prevence je zcela jistě nesmírně důležitá a užitečná. Eh, nesmíme však možná přeceňovat význam Fondu Solidarity. Fond Solidarity byl vytvořen na, k tomu, aby reagoval na přírodní pohromy, k nímž dojde navzdory preventivním opatřením, která byla učiněna. A katastrofy se budou dít e, i v budoucnu, i když se snažíme jim zabránit, i když se snažíme jim čelit a předcházet. Otázka je, co si můžeme dovolit s těmi omezenými prostředky, které máme k dispozici. Víte, že rozhodnutí o víceletém finančním eh, rámci nakonec snížilo naše prostředky z, jednoho, z jedné miliardy na něco pouze um, nad 500 milionů eur na rok, takže je to omezení, musíme si poradit s omezenými prostředky. A to samozřejmě vytváří problémy, protože všechny návrhy, které chtějí rozšířit rozsah působnosti tohoto fondu nebo které chtějí zvýšit eh, eh, jeho působení třeba na jiné další katastrofy. To všechno je velice těžké, takže samozřejmě, že my se k tomu stavíme zdráhavě. My chceme být rozpočtově neutrální a nechceme navyšovat rozpočet a výlohy rozpočtu na budoucnost. A samozřejmě tedy záleží to také na tom, zda to schválí rada, ale rada vždy se staví zdráhavě k veškerým návrhům, které by mohly vést k potenciálnímu navýšení nákladů a výdajů. Návrh zprávy paní Estaras obsahuje celou řadu věcí, o nichž nejsem tak úplně přesvědčen, že budou sloužit účelu, který se zamýšlí. Například hovoří se zde o znovu zavedení tzv. měkkých kritérií. V současnosti již eh, tento fond Solidarity má celou řadu různých podmínek, které se vykládají různým způsobem. A pokud bychom tam ještě dali další eh, korektivní faktor, navíc k těm jasným eh, hodnotám HDP, tak si myslím, že využívání fondu Solidarity by ještě navíc by bylo vlastně mnohem složitější, mnohem komplikovanější a tomu jsme se chtěli vyhnout s tím naším novým návrhem. Pak jste padl návrh e, mít zde i regiony typu NAC 3, co by referenční regiony. Nejsem si úplně jistá, za to dobře chápu. My navrhujeme to, aby ta, ta reference byla region, eh, nebo byly, byla ta, ty eh, regiony nad stů. Ale samozřejmě i ty menší regiony by byly způsobilé, ať už budou mm, vedle sebe, ať už to budou sousední či nikoli. Takže podle mého názoru je to tak, že pokud bychom tam znovu zavedli NAC 3, jako referenční bod, tak to by nakonec eh, omezilo možnost využití toho fondu Solidarity. Dále, co se týče nejvzdálnějších regionů. Všechny nejvzdálenější regiony jsou regiony typu 100, takže těch bych se to týkalo. Ve stávajícím nařízení máme ustanovení, které speciálně podtrhává důležitost nejvzdálnějších regionů, protože kritérium využití Eh, prostředků z fondu Solidarity jsou měkká socioekonomická kritéria. Teď zde zavádíme ještě, nebo co se týče toho, tomu Prahu HDP, někteří jste vystupovali proti tomu Prahu HDP, myslím si, že eh, zde v, této, v tomto případě bychom se možná mohli dohodnout eh, maximálně na tom, že u těch nejvzdálenějších regionů by ten práh HDP byl trochu nižší. A pak zde padly návrhy na zvýšení záloh. To je věcí diskusy, to zcela jistě, o tom můžeme ještě diskutovat a možná by to mohlo být užitečné. Stejně tak jako návrh na prodloužení doby provádění z 12 měsíců, respektive z roku na rok a půl. Pokud bychom, ale na druhou stranu, pokud byste chtěli prodloužit tu dobu podávání žádosti z 10 týdnů na vyšší dobu, tak to si myslím, že by celkově oslabilo tu reakci, protože přece chceme, aby ty peníze byly vyplaceny co nejrychleji. A pokud byste z těch deseti týdnů prodloužili tu dobu, kdy můžete žádat o podporu na 15 týdnů, tak eh, je to vlastně delší, pak se to všechno prodlouží. A nevím, zda by to pomohlo celému tomu záměru poskytnout pomoc co nejrychleji. Zároveň jsme si vědomi toho, že těch 10 týdnů je poměrně dost krátký termín pro regiony, ale my třeba souhlasíme s tím, že ještě po těch deseti týdnech eh, můžeme, eh, můžou ty regiony podávat různé aktuální informace, eh, nebo to mohou ještě nějakým způsobem aktualizovat třeba ty žádosti a tak dále. Fond Solidarity byl zřízen ve své době za účelem reakce a pomoci členským státům. To znamená, členské státy, to je ten referenční bod, ke kterému se obrací Fond Solidarity. Takže nejsou to ani regiony a ani ty přeshraniční regiony nebo přeshraniční regionální oblasti. Fond Solidarity chce reagovat, chce pomáhat členským státům v tom, jak se vyrovnat s katastrofami, které ho postihly. Pokud bychom tam zaváděli nějaký, nějaké mm, způsoby mm, pomoci přeshraničním eh, regionům, přeshraničním subjektům, tak se trochu obávám, že by to celé jaksi rozkolísalo fungování toho Fondu Solidarity a ani nevím, jak by to pak vypadalo v praxi. Fond Solidarity se prostě obrací na členský stát a tyto návrhy, které se týkají těch přeshraničních eh, regionálních eh, spoluprací, to by bylo něco úplně jiného a vůbec to vlastně není, není to v souladu s tím, co jsme původně zamýšleli s tímto fondem. Předsedkyně, ještě vám dávám půl minutku. A už jsem tímto skončil, říká zástupce komise. Would, would you, but please just... Ještě eh, se hlásil pan Pavel Branda, takže vám dám slovo, ale prosím stručně. A pak ještě zpravodajka. Děkuji. Já jsem eh, ve svém eh, původním vystoupení byl velmi stručný, protože jsem jako host považoval za slušnost mluvit krátce, ale eh, zaznělo tady hodně nábytek k odstranění prevence nebo k těm preventivním opatřením. To je oblast, kde my jsme s paní zpravodajkou měli absolutní schodu. My samozřejmě sdílíme názor komise, že přijímání nezbytných opatření v oblasti prevence, v oblasti přírodních katastrof je nezastupitelná ale projevili jsme jenom obavu že povinnost zahrnovat do žádosti informace o prevenci rizik může pro žadatele představovat zvýšenou administrativní zátěž a je možné že to bude představovat i prodlevu při přípravě té, té žádosti. my tady mluvíme o tom že těch deset týdnů je možná krátká doba a ještě v těch deseti týdnech kdy se provádí záchranné práce odstraňování těch úplně nej, nejzákladnějších škod a ještě věnovat zvláštní cvičení a popisovat, a popisovat jak ten stát působí v oblasti prevence. my jsme proto navrhli mohli eh, v té fázi žádosti uvádět jenom stručný popis jak je prováděná evropská legislativa jak je komunitárně byla tedy změněna eh, povodňová směrnice a pak tu další dodatečné informace ohledně, ohledně oblasti prevence potom uvést až do té závěrečné zprávy. To, to, byl, to, byl, naše, to byl náš návrh, to znamená, jenom se jednalo o časové rozdělení těch, jak jaké kvantum informací bude požadováno v té fázi žádosti a jaké kvantum informací potom v té závěrečné zprávě. Ale souhlasíme, že prevence samozřejmě je, je důležitá. Thank you very much for, for keeping just... Děkuji, že jste dostal svému slibu a byl jste stručný. Paní zpravodajka. Ano, děkuji. Pokud jde o ta preventivní opatření, tak o tom nelze pochybovat. To je nepochybně priorita. V článku 4f jsme tedy uh, určitou část textu vyškrtli, Zmínil to i zástupce výboru regionu. Pokud musí člověk pod, předkládat informace, tak už v podstatě již popisuje, jaká preventivní opatření byla přijata. Nicméně detaily je možno dodat později. To ale znamená, e, to, to ovšem neznamená, že chceme ta preventivní opatření vyškrtnout. Pouze jsme ten postup, tu proceduru formulovali trochu obecněji, pružněji, tak aby bylo možno ty detaily dodat později. Ráda bych se vyjádřila ještě k tomu, co říkala komise. Máme tu hranici 1% pro regionální katastrofy, 1% regionálního HDP. A kromě toho eh, mohu říci, že jsme tedy zvolili právě toto socioekonomické kritérium. Pro nás je důležité, abychom se tomu věnovali i v rámci trialogu. Komise totiž navrhla 1% a půl, my jsme navrhli procento. Eh, ovšem důležité je, abychom se dohodli a čím dřív, tím líp. Eh, nyní k regionům NUC 3 součet všech regionů NUC 3, a to v podstatě odpovídá výboru regionu, měli bychom vzít eh, tyto regionu v součtu. Eh, a pokud jde o ty přeshraniční eh, katastrofy, tak tady bychom měli prověřit návrh výběru regionu, nicméně sdílím názor komise. Tímto způsobem Eh, bychom eh, tedy mohli eh, ten fond Solidarity využívat a musíme se zaměřit také na nejvzdálenější regiony a na aplikaci fondu Solidarity na ně. Můžeme tedy využít 1,5 pro tyto nejvzdálenější regiony, jak říká komise, musíme s nimi nakládat zvlášť. Pokud jde o ty lhůty, to znamená 18 měsíců anebo eh, lhůta pro podání žádostí během 10 nebo 15 týdnů, tak tady si myslím, že je to potřeba, ale nemyslím si, že bychom měli tu pozor, eh, pomoc rozšiřovat eh, musíme vycházet z přesných studií, musíme mm, si uvědomit, že je potřeba odhadnout škody. Možná, že tady na to můžeme přidat těch pět týdnů, ale mm, to neznamená, že je v každém případě potřeba využít celého toho času, celé ty lhuty. Myslím si, že je možno tu žádost podat i dřív. Na tom se pravděpodobně shodneme. Určitě je potřeba, aby ty postupy byly co možná nejflexibilnější do 5. Eh, února. Potom eh, musíme tedy podat naše pozměňovací návrhy, eh, schválit je. Potom se sejdeme s radou a s komisí a v březnu, jak doufám, se to podaří probrat v plénu. Dobře, máme ještě jednoho řečníka na seznamu, ale ptám se, jestli byste se byl schopen omezit na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ano. Chci poděkovat paní zpravodajce. K této, chci jí poděkovat za tuto zprávu, protože solidarita je samozřejmě v rámci Evropské unie velmi důležitá. A pan Branda hovořil o účinnosti pomoci, což je také důležité nejde o nějaká velkorysá gesta, jde o praktickou solidaritu. Pokud jde o definici eh, přírodních katastrof, tak eh, si musíme uvědomit, že míra prostředků je omezená. Samozřejmě, že tady podporuji návrh eh, hovořící o tom, že bychom tedy měli ten fond Solidarity rozšířit na technickou pomoc. Nicméně mám určité pochybnosti, pokud je řeč o přírodních katastrofách, které byly způsobeny klimatickými změnami. Jak to chcete určit, že ta dotyčná přírodní katastrofa byla způsobena eh, klimatickými změnami? Eh, a nyní samozřejmě musíme řešit ještě těch 500 eh, milionů. Nevíme, jak dlouho bude trvat, než se pojištění shodnou na nějaké částce náhrady škody. Ano, na jedné straně tedy eh, chceme umožnit to, abychom pomáhali více, ale zároveň chceme rozpočtovou položku snížit na polovinu. To znamená, že jak chcete na základě eh, menšího objemu prostředků pomáhat víc. Já si myslím, že solidarita je přeci jen jedním z našich hlavních eh, zájmů, jednou z našich hlavních hodnot bylo řečeno, že tento fond není dostatečně využíván, ale ano, ale ta kritéria byla tak přísná, že to ho bylo jen těžko možno využít. Vzpomeňme si na katastrofy eh, kolem Lord. Já si myslím, že eh, ta kritéria by měla být koncipována jasně, eh, tak aby bylo možno tohoto fondu využívat. To je všechno k, tomu, k tomuto bodu a už máme na pořadu jednání pouze jeden jediný bod a sice je to 7. a 8. zpráva Evropské komise o pokroku v oblasti politiky soudržnosti. A zpravodajkou je paní Savisar Tomas, která má slovo. To já ja äh, ma tõesti püüan olla hästi äh, teha hästi lühidalt sest ma usun et te kõik juba kiirustate jõulupühi pidama. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pokusím se být stručná, protože si myslím, že už asi každý se těší, až odjede na Vánoce. Takto, tato zpráva se týká sedmé a osmé zprávy Evropské komise o pokroku v oblasti politiky soudržnosti EU zároveň se také vyjadřuje i k provádění programu na období 2007 a 2013. Ehm, co se týče pozměňovacích návrhů, tak poté, co jsem připravila ten první návrh zprávy, jsem tedy eh, se pokusila zapracovat do této zprávy i pozměňovací návrhy. Téměř polovinu pozměňovacích návrhů jsem předložila já sama. Jedná se o dodání různých podrobností. Už jsem o tom trochu hovořila, když jsem eh, poprvé mm, představovala svou zprávu. Také kolega Nils Jensen předkládal některé pozměňovací návrhy, ale dnes ho zde nevidím. Myslím si, že ještě také pan Vlasák předložil eh, některé pozměňovací návrhy, a, ale nechci teď hovořit podrobně o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Máte je všechny v písemné podobě k dispozici. Pročetla jsem si je a chtěla bych vyjádřit poděkování každému, kdo je předložil V zásadě nejsem proti žádnému z těchto pozměňovacích návrhů, nicméně bych chtěla říci, že budu usilovat o to, aby ta zpráva byla stručná a aby se zaměřovala na to hlavní. E, připravuji také pozmě- kompromisní pozměňovací návrhy, které představím na začátku ledna, abych e, snížila celý počet těch pozměňovacích návrhů. Děkuji. Pan Pípí Tomas, eh, ten tady není. Jens je přítomen, takže Jens vystoupí za socialisty. Eh, Děkuji vám. Ano, já mám mm, řadu pozměňovacích návrhů, které jsem podal. Já jsem totiž toho názoru, že tato zpráva se v podstatě týká historie a Někdy s ní zacházíme příliš nesoustředěně a já si myslím, že je opravdu důležité, abychom se z těch zkušeností poučili a odrazili to v dané zprávě. My nyní máme možnost také dát najevo, co jsme všechno udělali v tom období od roku 2007 do roku 2013 a to je důležité pro to další období 2014 až 2020 a já si myslím, že právě v této oblasti bychom tu zprávu měli ještě posílit. Pro mě je tedy důležité, abychom to celé brali vážně a zde ocituji krátce jenom jeden pozměňovací návrh. Ze zprávy vyplývá, že zde máme potenciál který jsme nevyužili plně a já bych to zde eh, eh, rád uvedl, protože to sociální hospodářství má velký význam i pro budoucnost a proto to chci explicitně zmínit. Byly předloženy i jiné dobré pozměňovací návrhy a pokud budou zohledněny, tak ta zpráva bude jistě velmi dobrá. Děkuji. Děkuji, pan Já budu velmi stručný. Já poděkuji za spolupráci a souhlasím plně se spravodajkou, že proto abychom mohli posoudit jakékoliv pozitivní nebo negativní posuny tak potřebujeme kvalitní eh, statistické údaje jako takové. na druhé straně si musíme uvědomit že eh, ten reporting jako takový může být eh, velmi zavazující a řekl bych vyvolávat hodně práce na straně těch kteří musí potom ty dotazníky vyplňovat čili určitou střídmost ve vykazování. děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Další je François Lafonzi. No, děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi pouze několik slov. Tato zpráva je velice důležitá, protože zdůrazňuje všechny potíže, které existují v politice soudržnosti, eh, je tam nedostatek eh, důvěry, eh, také nevíme, nakolik jsou ta všechna opatření účinná, takže tato zpráva zcela jistě je užitečná. Naše eh, skupina je trošku zmatená tím, jak se odkazuje na vertikální metodu. My bychom spíše prosazovali horizontální metodu a chceme, aby do toho byly plně zapojeny regiony. Nechceme, aby do toho byl příliš začleněn stát, protože si myslíme, že se jedná spíše o pravomoci regionu. Takže tam, kde se hovoří o tom pravidle, mm, tam se hovoří také o tom, že by tam mohly být určité výjimky a že by tam mohlo být docházet k dalšímu násobení těch výjimek. Dobře, děkuji, říká předsedkyně. Už někdo další se nehlásil? Ještě John Walls za komisi se přihlásil o slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve poděkovat zpravodajce a i dalším členům tohoto výboru za předložené pozměňovací návrhy. Tato strategická zpráva je vlastně součást balíčku, takže je dost těžké napsat na ní stanovisko. Je to vlastně zpráva o pokroku, ukazuje to, jak to vypadá s prováděním Ehm, politiky soudržnosti a s prováděním programu na období. Také jsme se dívali na vstupy, dívali jsme se na to, jak kam plynou investice, také na prevenci rizika, na výzkum, na pracovní trhy, na sociální začlenění. A myslím si, že celkově ta zpráva velice dobře eh, ukazuje klíčové prvky, které se týkaly právě strategické zprávy i zprávy o pokroku. Už jsme eh, projednávali návrh této zprávy. sedma a osmá zpráva Evropské komise o pokroku se týká také socioekonomické situace. Využíváme statistiky Eurostatu, snažíme se také eh, doplnit údaje, které nejsou k dispozici, které se týkají socioekonomických trendů a snažíme se také reagovat na nedostatek určitých statistických údajů. A komise usiluje v této oblasti o zlepšení. Dále, eh, co se týče dopadu socioekonomické krize, tak z osmé zprávy o pokroku vyplývá, že krize měla e, v různých oblastech různý dopad. Mm, týká se to jednotlivých zemí, jednotlivých lokalit je také dobré, že se snažíte podívat se i na budoucnost politiky soudržnosti a v pozměňovacích návrzích vidíme, že kladete důraz na infrastrukturu, jiní zase kladou důraz na podporu podniků, někteří zdůrazňují inovaci. Nás také zajímá zejména inteligentní specializace, co se týče budoucnosti a také mm, strategie mm, specializace jednotlivých regionů. Je také zde dobré, abychom eh, spolupracovali co by ehm, s partnery, partnerským způsobem s regiony. Také by bylo dobré, abyste byl určitý ko- kodex tohoto partnerství a spolupráce. Takže myslím si, že to všechno jde směrem, který také zdůrazňujete. Také je dobré říci, že sběr údajů se zlepšil, jsou tam stále ještě určité slabiny, ale mohu říci, že čím více fotografií máme, tak tím je to lepší. Mm, ukazuje se, že třeba e, prostřednictvím fondu EARDF se nepodařilo vytvořit e, asi 600 tisíc pracovních míst, takže s velkým zaujetím budeme pracovat i nadále v této tematice. Také chceme ještě zlepšit i transparentnost celého systému. Sice na jedné straně to přináší větší administrativní zátěž, ale chceme, aby ta transparentnost se zlepšila. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce a i paní předsedkyni. Předsedkyně, děkuji. Chcete, paní zpravodajko, ještě reagovat na komentář komise? Ka minu meelest olid pozitivní, kommentaarid Já, já, ja, ja Děkuji. Já mám pocit, že ty komentáře byly velmi pozitivní, povzbudivé. Musím říct, že komise to ve svém příspěvku velmi dobře schrnula. Nebudu ty informace eh, opakovat. Jak už zaznělo, pokusím se eh, tedy pracovat na pozměňovacích návrzích, eh, ale nemyslím si, že by tady byly velké názorové rozdíly. Děkuji. Děkuji. Eh, budeme se tím tedy zabývat na příštím zasedání. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je tedy 3. prosince. 21. Eh, ledna bychom o tom měli hlasovat. Ehm, ale nyní tady mohu zahájit uh, schůzi koordinátorů, pr- protože uh, pořad jednání jsme vyčerpali. Sejdeme se odpoledne na pořadu dne máme eh, velmi důležitá témata, to znamená, že eh, zvu všechny, aby přišli a nyní tedy končím jednání a prosím koordinátory, aby zde zůstali.